Buenas tardes, bon après-midi. Good afternoon. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážení kolegové, ze všeho nejdříve bych vás rád přivítal na tomto společném zasedání výboru pro občanské svobody, spravedlnost na vnitřní věci a výboru pro zaměstnanost a sociální věci, ale než začneme prvním hlasováním, tak jak to máte v pořadu jednání, rád bych vám připomněl, že potřebujeme přijmout návrh pořadu jednání. Pokud eh, nejsou žádné připomínky, považujeme návrh pořadu jednání za schválený. Tak to je jedna věc. Další věc. bych chtěla, abyste podpořili doporučení koordinátorů na stanovení následujících zpravodajů pro eh, stanoviska a zprávy, jak bylo dohodnuto na zasedání koordinátorů LIBE. Eh, zpráva o návrh týkající se eh, azylová migrační politiky, to dostala paní Guillaume. Stanovisko k aktům proti padělání, to bylo přiděleno panu Ducasovi. Poté máme návrh na zprávu na řízení parlamentu a rady eh, stanovující nástroj pro finanční podporu, zkrátka pro eh, vnitřní zabezpečení vízové politiky. To bylo přiřazeno kolegovi Marinesku. Návrh na řízení eh, parlamentu a rady ohledně eh, podobného samotného nástroje pro policejní složky pro boj proti eh, zločinu a krizový management. To, dost, to dostal pan kolega Jakolíno. A nakonec eh, kri, ochrana kriticky důležitých infrastrukturních dat. To je téma, které dostala paní kolegyně Hankis. Pokud všichni souhlasíte, Můžeme tím pádem pokračovat podle návrhu pořadu jednání, jaký máte před sebou. Rovněž bych vám rád všem sdělil, eh, vážení členové výboru Libé, že jak se dohodlo na schůzi koordinátorů, bychom měli uznat eh, dlouhodobou kariéru a její přínos eh, pana Emilia de Capitány, který pracoval zde v Evropském parlamentu a který eh, se zde v tomto výboru angažoval více než 20 let a on nyní odchází do penze. A shodli jsme se, že bychom měli vzdát čest jeho práci, jeho práci, která vždy probíhala způsobem, ve kterém se snoubila jak opatrnost, tak eh, hluboké vědění a projevovala se spoluprací mezi všemi námi bez ohledu na politickou frakci. Takže, jak říkám, měli bychom vzdát čest tomu, eh, v čem, pro nás, v čem nám přispíval. Přejeme mu hodně zdraví a doufáme, že se s ním nepřestaneme setkávat zde na půdě parlamentu. A samozřejmě od jeho následovníka ve výboru LIBE jakožto Head of Unit, šéf oddělení eh, u právního, u právního výboru. Budeme očekávat podobnou úroveň spolupráce. To řečeno a eh, poprosím, abyste to zahrnuli do zápisu. Eh, vás chci rovněž informovat, že pokud jde o hlasování o stanovisku Libe o EU e Citizenship Report za rok, za rok 2010, Dismantling the Obstacles to EU Citizens' Right, eh, což bylo původně naplánováno na dnešek, bylo odloženo. Eh, já souhlasím s paní eh, zpravodajkou Zdanokou v tom, že toto hlasování tady bude odloženo. Nicméně nové datum pro toto konkrétní hlasování vám ještě oznámíme, zatím ho nemáme. Připomněl bych také, že chceme hlasovat elektronicky a doufám tím pádem, že všichni s sebou máte své elektronické hlasovací kartičky. Ti z vás, kteří je nemáte, pošlete si někoho, ať vám je donese, protože budeme hlasovat. První hlasování na dnešním pořadu jednání se týká tedy společného zasedání výboru LIBE a výboru pro zaměstnanost a sociální věci, které jsou tímto spojeny článkem 50 jednacího řádu Evropského parlamentu, je hlasování týkající se jednotného postupu pro podání žádosti o povolení k pobytu a o pracovní povolení. E, za Libe je spravodajkou Veronik Mathieu a e, přidružený výbor pro zaměstnanost a sociální věcí určil pane, Ale, pana Alejandra Serkase jako e, zodpovědného za tento projekt. Budeme e, hlasovat o vyjádření politické podpory dohodě mezi Libe a Empl a o přijetí návrhu doporučení pro druhé čtení. Druhé čtení e, je ten bod, který se bude hlasovat elektronicky. Zde jako spolupředsedající je paní Lin za výbor EMPL. A pokud si chcete, nechcete si říct slovo. Dobrá. Takže eh, pokud můžeme začít s hlasováním o druhém čtení, vážení kolegové, tak tímto tedy začneme. Tak, v tomto konkrétním případě vidím eh, podle dokumentace, že se má orientační hlasování, tím pádem elektronické hlasovací kartičky zatím nepotřebujeme. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Vidím, že toto hlasování proběhlo kladně. Just, uh, it doesn't register our votes, does it? Does it not register employment? The problem, the problem seems... Tak, eh, te, eh, objevil se nám tady takový menší problém. Zdá se, že členové výboru EMPL, kteří jsou součástí eh, tohoto zasedání, musí být zaregistrováni v elektronickém systému jakožto hlasující členové tohoto společného zasedání, tohoto společného hlasování. Vyře- vyřešilo se to, výborně vyřešilo se to, tak to je skvělé. Takže nyní pokračujeme elektronickou kontrolou, prosím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A vidíme 40 hlasů pro, 3 proti a 23, kterých se zdrželo. Takže to bylo to orientační hlasování, v rámci kterého tedy toto bylo přijato. A nyní tedy druhé hlasování k tomuto tématu pouze pro členy výboru LIBE a pouze elektronicky, pouze pro členy výboru LIBE. A zdá se, že elektronický systém nám zatím nefunguje, tak to zkusíme ještě za chviličku znovu. Stále ještě ne, ale prosím opravdu, ať hlasují pouze členové výboru LIBE, pokud jde o návrh doporučení na druhé čtení. Tak, nyní to snad už půjde, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže za členy výboru Libe vidíme 29 pro, 3 proti, 12 se zdrželo. Takže opět přijato.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 Please, if I may have your... Vážení kolegové, pokud vás mohu poprosit, věnujte mi pozornost. Členové výboru EMPL opustí místnost. Členové výboru LIBE, prosím, nechť zde zůstanou, protože ještě budeme hlasovat v druhé věci. A to je konkrétně hlasování o Evropském ochraném příkazu. Bod číslo čtyři na pořadu jednání. Opět i zde chceme poblahobřát oběma spoluspravodajkám a všem stínovým spravodajům k výborně odvedené práci v rámci eh, ochrany obětí. Eh, děkujeme také výboru FEM za jejich spolupráci, která probíhala podle článku 51 jednacího řádu a konkrétně děkujeme panu Gustavsonovi, předsedovi výboru FEM předsedovi výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Chcete-li si vzít slovo, pane předsedo, eh, máte prostor, pokud ne, budeme rovnou hlasovat. A začneme opět orientačním hlasováním s elektronickou kontrolou. Problémy s tím nebudou, takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 46 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. To znamená e, schváleno. Děkujeme vám. A blahopřejeme zpravodajkám, děkujeme pane Gustavsone, blahopřejeme stínovým zpravodajům. A pak tady máme prosím ještě třetí hlasování. We are still having a third vote. Tak, jak říkám, ještě zde máme třetí bod e, pro hlasování, kolegové. Let's do it the sooner the better. Takže vás poprosím, eh, ať to co nejrychleji vyřešíme. Now we're voting on the... Tak, nyní tady hlasujeme o návrhu zprávy. Kolegové, prosím vás, eh, buďte tak hodní a eh, jednejte v tichosti, to by nám velmi pomohlo. Nyní hlasujeme tedy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady pozměňující nařízení Kodexu společenství o vízech. E, tedy máme zde pana zpravodaje, pana Louis Michela. Děkujeme vám za vaši spolupráci a budeme rovnou hlasovat, jsou-li všichni připraveni a technika není připravena, tak poprosíme ještě pár sekund strpení, než se nám restartuje systém. Tak, zdá se, že systém je připraven. Zahajuji hlasování. A pardon, omlouvám se, já musím ještě oznámit ty pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní úvodní ustanovení 11, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní tedy eh, hlasování o pozměněném textu, tedy elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 pro, 2 proti, 0 se zdrželo. Děkujeme vám, pane Micheli, ještě jednou vám blahopřejeme a děkuji i všem ostatním za hlasování. And now, having come to an end, the electronic vote... A nyní, kolegové, jsme už ukončili hlasování, což znamená, že se posouváme k bodu číslo 6 na pořadu jednání bilance polského předsednictví Rady. Eh, nyní pouze počkáme, než dorazí zástupci polského předsednictví. We are here.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 the good old days. Yeah, the, the, the Asnars that was down there, Asnars still. Shall we go? Tak, kolegové, můžeme pokračovat, prosím? We are resuming our work. Budeme pokračovat v našem zasedání. Ze všeho nejdříve chceme přivítat pana Igora Džaluka. Omlouvám se za skomolenou výslovnost, říká pan předseda. Vítáme mého starého přítele, potajemníka z Ministerstva spravedlnosti a zároveň vítáme pana Piotra eh, Stačan, eh, Stašančika, státního tajemníka z Ministerstva vnitra. Tito pánové zde zastupují předsednictví rady a představí našemu výboru, výboru Rybe, bilanci polského předsednictví rady z oblasti spravedlnosti, eh, po čemž bude následovat prostor pro vaše dotazy. To bude tedy první část. Eh, a poté následuje druhá část, představená panem Stachenčikem z ministerstva vnitra, což se týká zejména bezpečnostních otázek a otázek ministerstva vnitra, opět otázky a odpovědi. Nejprve má slovo tedy pan Žaluk. Děkuji vám mnohokrát vážený pane předsedo. Dobrou zprávou je, že polské předsednictví brzy skončí a zbavíte se těch strašně těžko vyslovitelných jmen. Nicméně doufám, že na polské předsednictví budete vzpomínat v dobrém. Já budu hovořit polsky, eh, prosím, nasaďte si tedy sluchátka, abyste mi rozuměli. Děkuji ještě jednou mnohokrát výboru Libe za pozvání sem k vám. Je pro mě velikou ctí k vám dnes promluvit jménem polské vlády a poděkovat vám za spolupráci v posledních šesti měsících. Bylo to první předsednictví Polska a proto se jednalo o velice zajímavou výzvu pro nás, protože jsme si museli najít své místo v rámci ustanovení smlouvy a panovala samozřejmě obrovská očekávání ze strany občanů Evropy. E, na druhou stranu také očekávání ze strany ostatních členských států. Během celého předsednictví se nám dostalo podpory právě od vašeho výboru Libe výboru Evropského parlamentu. Tento výbor opakovaně vyjádřil svou podporu našeho předsednictví a dnešní výsledek hlasování ohledně ochranného příkazu v Evropě je otevřeným příkladem eh, této spolupráce. Děkuji vám mnohokrát a chtěl bych i já poblahopřát zpravodajům a tomuto výboru k přijetí tohoto dokumentu. Během polského předsednictví jsme chtěli změnit náš přístup k trestnímu zákonníku, který se do této doby zabývá v podstatě pouze represivními opatřeními a garančními opatřeními eh, a zabývá se konkrétně tady otázkou vyníků. Pokračujeme a navazujeme v tomto smyslu na politiku maďarského předsednictví a chceme proto spolupracovat i s obětmi zločinů což souvisí s naší celkovou politiku ochrany práv občanů na půdě Evropské unie. A dnes vám mohu říci, že právě toto se nám podařilo. A e, rádi shledáváme, že se nám podařilo prosadit toto naše angažmá a dostalo se nám podpory například ze strany vašeho výboru. V důsledku toho se nám podařilo uzavřít práci na celé řadě velice důležitých témat a v otázkách jiných témat jsme dospěli obrovského pokroku a připravili jsme v podstatě tak půdu pro dánské předsednictví. Některá témata se nám nepodařilo uzavřít v rámci našeho předsednictví, ale doufáme, že budou uzavřena v nejbližší budoucnosti, například na příštím samitu ministrů spravedlnosti. Jsem velice rád eh, tomu, jak dopadlo hlasování zde o Evropském ochraném příkazu. Společně se Španělskem Polsko tento projekt podporovalo v celém jeho trvání a je to právě díky tomuto této směrnici, eh, že se nám podaří dosáhnout, jak doufáme, daleko lepší ochrany obětí, zejména obětí domácího násilí v celé Evropě. Oběti budou mít nyní jistotu, že například eh, že například jejich utiskovatele za nimi nebudou cestovat napříč Evropou a nebudou mít možnost eh, je napadat v ve více než jednom členském státu. Zejména chci ocenit angažovanost paní Carmen Lobero López a ostatních poslanců Evropského parlamentu. Bez jejichž angažovanosti by práce na této směrnici trvala mnohem, mnohem déle. Podařilo se nám překonat překážky, které do určité míry před nás kladly nové, nová ustanovení smlouvy. A díky této spolupráci, díky tomuto vzájemnému porozumění se nám podařilo uzavřít celkově dvouletý projekt spolupráce parlamentu a rady. Podpis směrnice je naplánován na 13. prosince 2011, což znamená na dobu těsně před summitem ministrů spravedlnosti. Chci vás ujistit, že budeme podporovat i dánské předsednictví, které bude pokračovat v práci eh, o Evropském ochranném příkazu v občanskoprávních záležitostech, čímž se dokončí sada ochranných nástrojů na ochranu obětí, zejména domácího násilí. Chci poděkovat vám všem za vaše nasazení ve věci této směrnice bojující proti takovýmto zločinům, zločinům jako je například sexuální zneužívání a dětská pornografie. Jak všichni víme, byl to projekt, je to projekt naprosto zásadní a řešení, které jsme vypracovali, bude pomáhat chránit tu naprosto nejzranitelnější skupinu obyvatelstva, což jsou děti. A i zde děkuji zpravodajce paní Angelíli která se s obrovským nasazením zasadila o prosazení tohoto tématu zde na půdě výboru Libe a obecně na půdě Evropského parlamentu. Odměnou pro ní bylo hlasování v plenárním zasedání s pouhými dvěma hlasy proti. Velice rád konstatuji, že se nám podařilo eh, uzavřít to složité téma srovnávacích tabulek, a to hlavně díky meziinstitucionální dohodě. Podařilo se nám, aby tento dokument byl přijat na půdě parlamentu a bude rovněž v příštím týdnu odeslán k podpisu. A opět i zde vidíme, že vyhrála myšlenka, myšlenka ochrany obětí a podařilo se nám překonat všechny formální překážky, které jsme měli v cestě. Rovněž se nám podařilo ukončit práci týkající se návrhu směrnice ohledně práva na informace v trestních věcech. Tento návrh bude na půdě parlamentu hlasován na plenárním zasedání 12. prosince 2011 a doufáme, že i tento návrh bude přijat v prvním čtení. Jakožto předsednictví jsme zahájili práci na návrhu směrnice stanovující minimální standardy, pokud jde o podporu obětí trestných činů předsednictví eh, uspořádalo rozpravu s odborníky z této oblasti, kde jsme projednávali uděl- možnosti udělování ochrany obětem fyzického násilí. Hovořili jsme o možnostech oddělování násilníků a jejich obětí. Eh, přidělování speciální úrovně ochrany s konkrétním nejohroženějším skupinám obětí a jak doufáme, na prosincovém samitu Rady budeme moci přijmout tento text. Alespoň tedy částečně tak, abychom jej mohli poskytnout k projednání Evropskému parlamentu. Komisí Líbe. Rád bych vám ještě jednou poděkoval. Vám, výboru Libe, za váš zájem, který jste projevili o práci i v oblasti vyšetřovacího evropského příkazu. V této oblasti proběhlo několik užitečných jednání v září, v říjnu. V průběhu těchto jednání jsme si měli možnost vyměnit názory se zpravodaji. A doufáme, že příští týden na půdě rady budeme schopni přijmout alespoň částečně tento přístup k celému, k celé této problematice. Rád bych vám poděkoval za podporu našemu předsednictví při vyjednávání směrnice na právo na právní zastoupení. Práce na návrhu této směrnice není jednoduchá. Naše předsednictví si uvědomilo obtížnost této práce v rámci politických jednání i pracovních skupin. I přesto se nám povedlo naformulovat řešení, které, kterým jsme se přiblížili k určitým kompromisům, i když samozřejmě je zde ještě několik oblastí, které zůstaly otevřené a které vyžadují další rozpravu. Rozprava pokračuje k tomuto tématu dokonce i dnes přímo v tomto okamžiku. My jsme zorganizovali dvoudenní konferenci, která probíhá ve Varšavě, která se dotýká ex officio podpory obětí v trestně právních záležitostech. Tato konference je zorganizována společně s Evropskou asociací právních zástupců v, v, v Německu, v Terstu. A zároveň Eh, jeden člen vašeho výboru, paní Antonesku, je zpravodajkou a eh, je, hm, zastupuje Evropský parlament na této konferenci a budu mít možnost se na této konferenci s paní zpravodajkou zítra sejít. Na následující schůzce rady bychom chtěli předložit výsledky jednání, včetně kompromisních řešení, které by mohly být jakýmsi východiskem i pro dánské předsednictví v další práci v této oblasti. Polské předsednictví rovněž zaslalo k prvnímu čtení pracovních skupin návrhy, které se týkají i oblasti ehm, vyrovnání manželských ehm, majetkových vztahů. My jsme měli možnost se podívat, revizovat tento text, ehm, měli jsme možnost identifikovat problémy, které budou eh, součástí další práce pracovní skupiny, která se zabývá touto problematikou. Dámy a pánové, jsem si jistý tím, že se nám povedlo opravdu prokázat to, že Evropská unie není pouze jakýmsi orgánem pro politiky, ale že je to um, unie, která slouží velice kvalitně i našim občanům při řešení jejich každodenních problémů ve stávajícím světě. Rád bych vám všem poděkoval za podporu, za vaši důvěru, kterou jste nám projevili kterou především váš výbor projevil v průběhu celého našeho předsednictví. Rád bych vás rovněž ujistil o tom, že budeme spolupracovat velice úzce i s dánským a kyperským předsednictvím a budu vám samozřejmě vždycky k dispozici. Děkuji vám. Děkujeme. No, no, ano, tak to je, to je plošina, No, my samozřejmě od pana předsedy eh, Buska tento jazyk známe, máme zde prostor pro diskuzi, někteří členové našeho výboru by vám rádi položili dotazy, určitě s námi ještě zůstanete, abyste mohl odpovědět. Paní Gens bude první, která položí dotaz. Děkuji za slovo. Ráda bych eh, uvítala zástupce polského předsednictví. Jsem nesmírně ráda mm, jste se zmínil o tom, že pokračujete v práci, kterou zahájilo maďarské předsednictví. Mám několik dotazů. Jednak je to Bulharsko, Rumunsko, jejich vstup do Schengenu. Byly tam problémy, jak víte, často se hovoří o tom, že zde je určitě dvojí metr, že to není akceptovatelné a tak dále, že EU by prostě měla nějakým způsobem reagovat. Proto bych se ráda zeptala, jak jste zapojeni do celého procesu, jakým způsobem se napomohli, jak si pokročit této záležitosti. To je první věc. A druhá záležitost, ano, asilový balíček, váš závazek v tomto ohledu parlament chtěl, aby jsme tento balíček jaksi udrželi společně od samotného začátku. Všem vidíme, že některé v některých prvcích se pokročilo, některé, v některých došlo k určité stagnaci na radě, proto bych se ráda zeptala, jakým způsobem napomáháte i v tomto procesu a zároveň jste se zmínilo o tom, že budete monitorovat Eh, dohodu v oblasti ochrany dat se spojenými státy, že budete monitorovat tuto oblast, proto bych se ráda zeptala na nějaké další podrobnosti trošku nějakou analýzu, jak nahlížíte na tento proces, jak to probíhá, jsou zde určité rozdílné pohledy, ano, pokud jde o interpretaci různých záležitostí, které se týkají ochrany dat, údajů osobních na jedné straně EU, eh, e na druhé straně USA. Já jsem si nevšiml, pan Busu, vy jste vlastně koordinátor veliké skupiny, já jsem si nevšiml, že jste se rovněž přihlásil, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jenom takové objasnění, jestli jsem to správně pochopil, tak nyní jde o záležitosti v oblasti spravedlnosti. To jsou dotazy, které můžeme pokládat na ne záležitosti vnitřních eh, věcí, protože dobře, čili budeme mít příležitost podat dotazy, budeme mít možnost položit otázky i na vnitro později. Okay, very well, then. Bohužel to byla poznámka mimo mikrofon. Dobře, čili já bych teda, dovolte, pouze několik pozitivních záležitostí, prvnímu řečníkovi za EPP. Dovolte, abych poděkoval, poděkoval za vaši prezentaci za předsednictví a ještě důležitější věc, rád bych poděkoval za práci, kterou jste odvedli v tolika mnoha oblastech a především pokud jde o tuto novou oblast evropského trestního práva, která je tak vzrušující, došlo k obrovskému pokroku, pokud jde o evropský ochranný příkaz, ono jsme hlasovali, jak jste se zmínil, a zároveň o nové legislativě, pokud jde o sexuální zneužívání dětí a dále je to právo na poskytování informací v trestně právních záležitostech. Rádi bychom poděkovali polskému předsednictví rovněž za to, že zahájilo diskuzi ohledně nových návrhů, například oběti trestních činů. Kolegyně Tereza jistě k tomu bude mít mnohem více co říct a zároveň ohledně přístupu k právní ochraně. Vážený pane předsedo, my máme pocit, že v této nové v tomto novém období nehovoříme pouze o novém období, nové éře, ale zároveň o novém způsobu, jak přistupovat k těmto věcem, o novém přístupu k rozhodování. Toto je v podstatě poprvé, co Evropský parlament od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má plné pravomoce v oblasti spolurozhodování s radou v této oblasti a proto bychom chtěli, aby příspěvek naší instituce vedl ke kvalitnějším rozhodnutím které umožní lepší legislativu, kvalitnější legislativu a zároveň zvýší nebo rozšíří práva našich občanů, protože my jsme domníváme o tom, že ten další nejdůležitější projekt našeho, naší unie hned po společném jednotném trhu je vytvoření společného evropského prostoru, ve kterém naši občané se mohou pohybovat bez problémů, svobodně, se stejnými zárukami, s tím, že budou mít stejný přístup k spravedlnosti. Samozřejmě, že je to jednodušší říci, než um, realizovat. Samozřejmě ještě pořád zde máme národní hranice, pokud jde o trestně právní záležitosti a právě proto naši občané ještě pořád mají trošku obavy ohledně pohybu v tomto prostoru, protože se obávají, že zde mm, panuje určitě nedostatek ochrany, který mm, by se mm, ochrany, které by se těšily v jiných zemích. Čili ještě jednou děkujeme za vaši práci, máte plnou podporu EPP skupiny ve většině záležitostí, ve kterých jste pokročili, jsme měli EPP zpravodaje, takže ještě jednou děkuji za vaši práci. Děkujeme, říká pan předseda. Mm, nevím, je ale chce někdo nebo vystoupit, nevšiml jsem se. Paní, paní Argentiny, máte slovo. Ano, děkuji. Já jsem trošku zmatená, protože jsem myslela, že to všechno pojmeme jaksi celkově, ale takže já to rovněž omezím na oblast spravedlnosti. Ráda bych přednesla následující poznámku. Pan ministr se zmínil o tom, že rozprava, která se dotýkala přístupu k právní ochraně, že je to obtížná oblast a že se jim povedlo dosáhnout určitého pokroku. Ano, souhlasím s tím, že je to obtížná oblast. Nejsem si úplně jistá, zda vidím eh, veliký pokrok, protože zdá se, že to budou právě náši kolegové, kteří jak si tuto oblast nepovažují za prioritu v jejich mm, přece, průběhu předsednictví. Ovšem to se dotýká další rozsáhlé rozpravy, určité vzájemné důvěry, mm, spolupráce v oblasti soudnictví v Evropě, musí to být založeno společné určité důvěře, ovšem důvěra není úplně nejlepším prvkem, který potřebujeme asi zřejmě, protože například pokud jde o vězenská zařízení, kvalita v různých zemích se různí, a to říkám opravdu velice diplomaticky, no, ta vzájemná důvěra prostě nestačí, když vidíme, že evropský zatykač poté povede k opravdu zásadním obtížným problematickým situacím mm, lidí, kteří mm, z jedné země do druhé mm, teda čekají celé strašně dlouho na různé, nebo teda v tom před, období ještě před tím soudním eh, soudem eh, do, dochází k tomu, že například eh, jsou v zadržení, když se třeba nedopustili daného trestného činu a tak dále. Můj dotaz na polské předsednictví. Ano, já vím, že pokud jde o evropský um, tento příkaz, zatekáč, vy jste vlastně takovým um, průkopníkem v této oblasti. Um, Eh, evropského zatykače. Čili mm, proto bych se chtěla zeptat, možná byste mohli otevřít eh, rozpravu ohledně tohoto příkazu v Evropské unii a možná i rozpravu ohledně vzájemné eh, důvěry v oblasti soudní spolupráce, protože naši občané v celé Evropě Mm, jak si netěží z této vzájemné důvěry, která by se měla být, pokud se jich to přímo dotýká, pokud například oni jsou těmi, který, který, kteří by měli být um, posláni do jiné země na základě tohoto zatykače. Děkuji, děkujeme. A další kolegyně, paní Oxford. Děkuji za slovo, pane, pane předsedo. Mám několik dotazů. Ano, Ehm, vím, že se, sice máme zástupce Ministerstva pro spravedlnost, ovšem ráda bych položila otázku, pokud jde o směrnici proti diskriminaci v rámci jednotlivých jednání, i když výbor Libé je tím, který je, který je zodpovědný za tuto oblast. Nikdy jsme mezi námi ministra, který se zabývá touto problematikou, neměli. Uh, ovšem, jelikož jste mezi námi dneska, tak bych se ráda vyhledala, využila této příležitosti a zeptala se, k jakému pokroku došlo u této směrnice, která bojuje proti diskriminaci a co předložíte poté, v čem bude pokračovat dynamické předsednictví, protože je to v podstatě oblast, která byla zablokována už několik let a já mám pocit, že naši občané by měli mít právo na lepší ochranu proti diskriminaci jakéhokoliv charakteru, mm, protože, jak už jste se o tom zmínil, lidská práva v podstatě byla prioritou vašeho předsednictví. To je první záležitost. Druhá záležitost, zmínil jste se o um, směrnici, která bude pokrývat oblast násilí páchaném na dětech a dětské pornografie a tak dále. To si myslím, že je velice um, pozitivní. Mé pozměňovací návrhy byly schváleny v tomto ohledu, pokud jde o uh, informace, které se týkají trestních rejstříků a tak dále. Toto je nesmírně důležité a um, podle, mé, podle mého názoru by to mohlo zlepšit celou situaci tak aby člověk, který už byl odsouzen, aby už pro, poté nemohl nikdy více pracovat v oblasti, která by umožnila přístup k dětem. Nevím, jak to bude vypadat v praxi, ovšem ráda bych se zeptala eh, právě, eh, zda byste se mohl trochu eh, zabývat, nebo mi mm, něco řekli k této problematice. Dále je to Evropský šampionát v příštím roce Um, slyšela jsem o korupci na evropské úrovni, dochází zde k určitým podvodům, o, v, výsledky zápasu a tak dále. Um, já nevím, zda um, došlo k nějakému pokroku, pokud jde o ministry pro sport na evropské úrovni, spolupráce s policejními složkami a tak dále. Ovšem zdá se mi, že nedošlo k nějakému velkému pokroku. My jsme já doufám, že i na úrovni Rady pro spravedlnost jste se zmínili o této problematice, protože toto je věc, kterou by se mohli zabývat jich to ministři. Jde o organizovaný zločin, eh, podle mého názoru, organizovanou kriminalitu, o proto si myslím, že bychom se měli zabývat touto záležitostí. Dále je to praní špinavých peněz, které je s tím spojeno a tak dále. A zároveň je to boj proti organizovanému zločinu, to je poslední otázka. Samozřejmě terorismus, to je další věc. Čili Ano, je to teda problém islámských teroristů, dále mm, samozřejmě vzhledem k problematice, kterou, ne, k problému, které jsme viděli v Norsku v nedávné době, extrémní pravice a tak dále. Ráda bych se zeptala, zda bude extrémní pravice sledována trošku mm, důsledněji vzhledem k těm problémům, kterým došlo v Německu a v Norsku. Děkujeme. Další kolegyně má slovo. Já quería agradecer al... Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych poděkovala polskému předsednictví. Především eh, za práci v oblasti ochrany obětí. Myslím si, že vaše předsednictví opravdu bylo příkladným předsednictvím v této oblasti, v posílení práv obětí. Ráda bych v této souvislosti položila otázku, protože jsem zpravodajkou. Zpravodajkou eh, právě pro problematiku podpory, podpory eh, ochrany obětí trestních činů. Vím, že polské předsednictví věnovalo velikou pozornost této problematice. Této legislativě všichni byli nesmírně spokojeni, ovšem na základě rozhovorů, které jsem vedla v posledních několika měsících, mám pocit, že ten taková, takové to nadšení původní trochu se ztrácí, rada, mm, jak si ustoupila z některých věcí, mám pocit, ovšem my, nebo většina z nás prostě chtěla pravý opak, chtěli jsme rozšíření hmm. této legislativy, chtěli a mm, já si myslím, že díky vám, díky vaší pomoci bychom i tuto legislativu mohli ještě dále vylepšit, rozšířit, proto bych se ráda zeptala na váš názor v tomto ohledu. Hmm, jak si myslíte, že by dánské předsednictví mohlo pokračovat této problematice? Možná to není úplně na vás, ovšem aspoň takový náhled, jak bychom mohli pokračovat, tlačit této oblasti, aby tato legislativa, která chrání oběti trestních činů, včetně teroristických činů, organizovaného zločinu, to znamená opravdu zranitelné osoby, migranty, dále eh, trestné činy genderové povahy. Protože samozřejmě oběti zasluhují ochranu, dále jsou to členové jejich rodin a tak dále, kteří by měli mít právo na psychologickou podporu, na určité, řekněme, odborné poradenství. Tato podpora je často odepírána obětem, čili jak bychom mohli bojovat, tlačit v této oblasti, tak aby další předsednictví pokračovalo ve vašich šlepějích a abychom zajistili to, že legislativa v této oblasti by byla přijata. Děkuji. Moc krát děkuji, pane předsedo. Já jsem byla spravodajkou k tomu evropskému ochrannému příkazu a také jsem se zabývala otázkou násilí páchaného na ženách. A chtěla bych tedy poděkovat polskému předsednictví za to, že se zasadilo o to, že tento evropský ochranný příkaz je úspěchem jsem tedy ráda, že pro polské předsednictví toto otázka byla prioritou. Rozhodně jsme si všimli toho, že polské předsednictví udělalo všechno pro to, aby eh, kroky vedoucí k schválení Evropského ochranného příkazu byly urychleny a jsme rádi tedy, že se stal součástí toho celého balíčku. Pokud jde o ta jednotlivá opatření, já sama bych se chtěla zeptat na tu navrženou směrnici týkající se přístupu k právní pomoci. současné chvíli jsme se dostali trochu do eh, zablokované situace, tak, takové slepé uličky a to kvůli tomu, že není jasné, v jaké chvíli mají mít eh, osoby přístup k právní pomoci. Chtěla bych se tedy zeptat, eh, které členské státy mají největší nebo jsou nejvíce zdržedlivé, pokud o schválení takovéhoto návrhu. A chtěla bych se také zeptat, jak s tímto bude zacházet další dánské předsednictví. Ještě k tomu azylovému balíčku. Komise právě představila jeden dokument, a je pravda, že v tomto dokumentu není jasně specifikováno, jak se bude zacházet s konkrétními připomínkami a návrhy polského předsednictví, které by vedly ke změně Dublinské úmluvy. Chtěla bych tedy znát, jaké problémy existovaly pokud šlo o schválení pozměňovacích návrhů k Dublinské úmluvě a jaký tedy stav bude předán dánskému předsednictví. Chtěl bych se také zeptat na to, jak se polské a posléze dánské předsednictví staví k pozměňovacím návrhům eh, nařízení o eh, kontrole šengenských hranic. My zde máme zastupitele polského předsednictví jak z oblasti spravedlnosti, tak z oblasti vnitřních věcí. A já myslím, že budu mluvit za většinu eh, členů, když řeknu, že si velmi vážíme toho, jakým způsobem Polsko vedlo předsednictví v radě a to během celých, eh, celého půl roku. Pokud eh, šlo o ty obsahové a klíčové záležitosti, jsme rádi, že jste se zasadili o značné zlepšení situace. To bych také chtěl vidět v zápise. Prosím, máte slovo, pane Dželuku. Moc krát děkuji, moc krát děkuji za veškeré předložené otázky. Já bych eh, ze všeho nejdříve chtěl poděkovat za to, že jste vyjádřili uznání polskému předsednictví. Zdá se, že opravdu mezi předsednictvím a e, vaším výborem panuje velmi dobrá nebo je velmi dobrá chemie. E, vy se samozřejmě primárně zaměřujete na lidská práva v rámci výboru LIBE. Zněla zde celá řada otázek a některé z nich se opravdu eh, zabývaly o té oblastmi, které nejsou v kompetenci eh, ministru spravedlnosti. To je otázka změny azylového systému, otázka šengenského prostoru, otázka dublinské umluvy. Tyto otázky samozřejmě bereme na vědomí a předpokládám, že se k ním vyjádří pan ministr Hanček. To, co říkal pan Posutil, to je opravdu pravda. My pracujeme pod pravidly stanovenými novou smlouvou. Máme zde tedy zcela nové rozložení sil a právomoci a e, moci e, nebo práva e, parlamentu a ostatních institucí jsou rozloženy trošku odlišně. To je tedy kontext, v rámci kterého pracovalo polské předsednictví. Je to pro nás navíc první předsednictví. Polsko nikdy dříve Evropské radě nepředsedalo. A pro nás Lisabonská smlouva představovala právní rámec, v rámci kterého jsme se museli realizovat. My jsme zorganizovali celou řadu setkání se zástupci Evropského parlamentu, čímž doufám jsme jasně projevili jak upřímnost, tak otevřenost našeho předsednictví. Také v rámci trialogu jsme snad jasně ukázali, že jsme opravdu více než připraveni zapojit, Evropského parlament, zapojit Evropský parlament do eh, rozhodovacího procesu v rámci pravomocí stanovených smlouvou. Je také očividné, že jsme se hodně opírali o naši domácí zkušenost. Parlament v Polsku má velmi silné postavení. A já si v současné chvíli netroufnu tvrdit, že zda jsme dostali požadovkům Lisabonské smlouvy, nicméně postavili jsme se této výzvě čelem a udělali jsme opravdu vše, co bylo v našich silách proto, abychom zajistili chod předsednictví v souladu se smlouvou. Šlo nám tedy také o to, aby zákonodárci, aby se ze záchodárci eh, zacházelo stejným způsobem, jak na národní, tak i na evropské úrovni. Pokud jde o tu legislativu v oblasti ochrany obětí trestních činů, zejména v kontextu přístupu k právní pomoci, to se promítalo právě do té směrnice, kterou jsme během polského předsednictví probírali. Měli bychom v tomto kontextu zohlednit zejména dvě věci. Za prvé, návrh této směrnice byl předložen eh, na konci maďarského předsednictví a diskuze o tomto návrhu začaly teprve za polského předsednictví. Ten dokument je velmi rozsáhlý, je konec konců výsledkem již dřívějších rozhodnutí, která vyplývala z jistého historického dědictví a museli jsme právě také zohlednit ten kontext, v rámci kterého jsme se v tomto případě pohybovali. Myslím si, že nebylo možné v tomto případě dotáhnout jednání na, úro, na půdě rady v tomto velmi složitém dosie během jednoho jediného předsednictví. Podařilo se nám ovšem dosáhnout značného pokroku během polského předsednictví a jak již jsem říkal na začátek, podařilo se nám dokončit celou řadu sporných bodů, včetně otázky rozsahu a působnosti této směrnice a nyní bude na dánském předsednictví, jak se vyrovná s otevřenými body. Dánské předsednictví na úrovni rady bude schopné snad eh, najít kompromisní návrhy ve sporných bodech. Nebyla to také tedy náhoda, že jsem zmínil, že navazujeme na práci maďarského předsednictví. Naše spolupráce s maďarským předsednictvím při nejmenším za sebe mohu konstatovat, byla opravdu vynikající. Maďarské a polské předsednictví není ve stejném triu, nicméně Polsko přesto bylo od samého začátku poměrně intenzivně zapojeno do prací maďarského předsednictví. Vytvořili jsme konkrétní plány, které stanovaly harmonogram prací a snažili jsme se to vytvořit tak, aby nedošlo k jistému časovému prosu v rámci důležitých eh, bodů na programu mm, polského předsednictví. My jsme samozřejmě předsednictví museli eh, zorganizovat s přihlédnutím k časové náročnosti jednotlivých bodů, které by měly být projednávány. Na druhou stranu Eh, toto nebylo jediné kritérium. Byli jsme si vědomi toho, že pokud jde o například otázku eh, ochrany obětí trestních činů, bylo nám jasné, že polské předsednictví nebude mít dostatek času a prostoru na dokončení tohoto tématu. Eh, byli jsme připraveni na to, že toto téma předáme dále dánskému předsednictví. Některé věci prostě nemají být projednávány ve spěchu. Kdybyste v některých věcech rozhodovali příliš brzy, pravděpodobně by se vám to někdy vrátilo. Pokud jde o přístup k právní pomoci, i toto téma se ukázalo složitější, než polské předsednictví původně počítalo na svém začátku. Je e, to z několika důvodů. Jeden z těchto důvodů je, že se nacházíme uprostřed hospodářské krize a řešení pro oběti trestních činů jsou většinou řešení, která spočívají v přístupu k právní pomoci. A samozřejmě takováto právní pomoc je financovaná státem. Z toho vyplývá, že je na to potřeba odpovídající rozpočtová poločka. Polské předsednictví vždycky zastávalo názor, že není možné přijmout taková opatření, která na jednu stranu budou běžná a spravedlivá, snadno dostupná a na druhou stranu budou zcela zadarmo. Podíváme-li se na tu výdajovou stránku, je patrné, že v našich vyjednáváních jsme byli mnohem konzervativnější. Vždy totiž, když se vrátíme do členských států, musíme tyto věci řešit s ministerstvem financí a cílem je pokud možno dosáhnout vyrovnaného rozpočtu. To je tedy jeden problém, se kterým jsme se setkávali během vyjednávání právě i o takových tématech, jako jsou témata v oblasti spravedlnosti. Nikoho z vás asi nepřekvapím, když řeknu, že Evropský soud pro lidská práva rozhodl několikrát, například v případu Aldus, eh, v oblastech, které se týkaly právě eh, přístupu k právní pomoci. Na základě takovýchto soudních rozhodnutí členské státy často eh, měnily eh, právní rámec o přístupu právní pomoci nebo právním zástupci. Musím tedy konstatovat, že řešení, která nyní máme, jsou někdy eh, poměrně mladá a členské státy nejsou ochotny přistoupit na to, že by se tento nový rámec měl opět velmi rychle měnit. Minister spravedlnosti po setkání s členy Libe také říkal, že se pokusí o této směrnici eh, vyjednávat na půdě rady takým způsobem, aby se to dotáhlo konce během polského předsednictví. Bohužel tento cíl se nám nepodařilo naplnit. A my budeme držet palce dánskému předsednictví, aby se za šest měsíců takováto legislativa dala dotáhnout do konce a doufám, že nám dánské předsednictví v tomto sdělí dobré zprávy. Paní Argentiny říkala několik věcí, které se týkají zejména právě Polska. To se týká například toho evropského zatýkacího příkazu. To je možná záležitost, kterou bychom mohli probrat mezi čtyřmi očima. Každopádně určitě e, vás potěší, když vám řeknu, že těch evropských zatýkacích příkazů je v Polsku čím dál tím méně, využívají se méně a obecně lze konstatovat, že v této části Evropy se vydává více e, evropských zatýkacích příkazů. A vzhledem k tomu, že v tomto regionu Polsko je největším e, státem, je to také země, kde je nejvíce těchto zatýkacích příkazů a padá na něj v vozovkách největší podezření. Evropská komise také hodně eh, mluvila o tom, jakým způsobem by se tento právní nástroj měl používat. Diskutovalo se to samozřejmě nejen v komise, ale také na půdě rady a Eh, předpokládáme, že tento nový nástroj bude předložen ke schválení v prosinci na summitu. Členské státy berou vývoj v této oblasti na vědomí a je jasné, že rozlišnosti v aplikaci tohoto nástroje eh, jsou zapříčeněny právě tím, jak rychle byla tento nástroj Eh, přijat. A týká se to také změny, nebo dalším důvodem je změna politického kontextu v Evropě. Předsednictví také zaznamenalo potřebu diskutovat o harmonizaci podmínek v vězeních a v zadržovacích vazbách, tedy ve vazebních věznicích. Čím více se touto otázkou zabýváme, tím je patrnější, že situace ve věznicích, tedy podmínky ve věznicích a dopad na uplatnění nebo používání evropského zatýkacího příkazu není zcela jednoznačný. My sbíráme údaje relevantní pro posouzení této oblasti a čím více údajů máme k dispozici, tím nám na povrch jasněji vyplývá jedna věc a to je, že napříč regiony Evropy jsou podmínky opravdu různé. Ti často, kteří na začátku vypadají jako Eh, ti v uvozovkách zlí policajti, tak ti posléze na základě eh, bližšího zjištění zjišťujeme, že ve skutečnosti zase tak zlí nejsou. Existuje celá řada dalších nástrojů na úrovni EU, které mají za cíl zajistit eh, důstojné zacházení s osobami zadržovanými ve věznici. Jsou to například nástroje týka, eh, nebo úmluvy na úrovni Rady Evropy. Existují ale také různé mechanismy týkající se prevence, které vycházejí z protokolu k úmluvě Spojených národů. Tyto nástroje možná ne ve všech členských státech jsou plně využívány, protože ne všechny členské státy e, tyto úmluvy nebo tyto nástroje ratifikovaly. Ne ve všech případech tedy toto funguje dobře, ne a ne všechny a žádosti CPT fungují v praxi dobře. Polské předsednictví nebylo v situaci, aby otevíralo diskuze o tomto tématu, nicméně Polsko jakožto členský stát je rozhodně připraveno zapojit se do rozpravy o těchto tématech. Paní Poskot se ptala na tu směrnici proti diskriminaci. Já jsem tady trochu v úzkých, protože to opravdu není oblast, která spadá do mé kompetence. Nicméně, pokud vím, polské předsednictví dokončilo práci na zprávě o pokroku, která se zabývá otázkou diskriminace na základě věku. Zpráva o pokroku bude základem pro další práci během předsednictví Dánska. Vypadá to nyní, že ten věkový faktor je důvodem pro diskriminaci v různých skupinách. Věkové skupiny se liší, mohou to být tedy například také starší občané. Pokud jde o změnu eh, směrnice o sexuálním zneužívání dětí a tu otázku združení nebo sjednocení trestního eh, zákonníku, to je věc, kterou bychom asi mohli podporovat. Začalo to případem Ditur, kde jsme opravdu začali na základě tohoto případu, na základě této věci harmonizovat evropskou legislativu. Důvodem totiž bylo, že není možné uplatňovat sankce vůči jednomu subjektu v jiném členském státě. To zejména v případě otázky zneužívání dětí je velká překážka. Dále zde zazněla otázka eh, týkající se, nebo to byl spíš prohlášení týkající se korupce ve sportu a manipulace zápis, zápasů. I toto je věc, která eh, nebude řešena v rámci polského předsednictví, nicméně pevně věřím tomu, že korupce ve sportu zatím na evropské úrovni není příliš prominentní přes to, že existuje úmluva na úrovni Rady Evropy. Celá řada členských států ovšem tuto úmluvu neratifikovala. Jinými slovy, situace zcela jistě v této oblasti není uspokojivá. Polsku ovšem máme protikorupční legislativu, která je samozřejmě eh, také stahována na oblast sportu. Eh, pokud jde o její účinnost, ovšem, zejména pokud jde o prevenci v této velmi specifické eh, činnosti trestních činů, která vede často k obrovským ziskům, to je jiná otázka. Každopádně mohu vás ujistit, že závěry z této diskuze, z této rozpravy budeme probírat také s dánským předsednictvím. A nemohu než souhlasit s posledními dvěma příspěvky které zde zazněly, které se týkaly přístupu k právní pomoci a já se k tomuto tématu proto znovu vrátím. Za prvé, pro všechny členské státy je velmi překvapivé, když se seznámí s analýzou uplatňovaných řešení v členských státech, zejména s ohledem na otázku přístupu k právní pomoci. Všichni jsme vázáni Evropskou úmluvou o lidských právech a proto bychom si možná mohli myslet, že všichni uplatňujeme vše stejná řešení, ale tak tomu ve skutečnosti není. Polské předsednictví vedlo jednání nejen o tomto tématu, ale i o související problematice. Chtěli jsme tedy dosáhnout jisté vyváženosti na jedné straně mezi právy občanů a na druhé straně mezi potřebami eh, trestního eh, řádu. Jestliže totiž eh, budou garantována příliš vysoká práva v oblasti občanskoprávní, potom tím můžeme zesložitit eh, eh, trestně právní řízení. My se musíme pokusit najít jistou rovnováhu. Z procesních důvodů například je možné zabránit k příst- tomu, aby osoba měla přístup k právní pomoci a toto je možné dělat přesně tak dlouho, pokud to má jako asi opodstatnění z procesního hlediska, ale ani o vteřinu déle. Doufám, že jsem tedy odpověděl na vaše dotazy a rozptýlil vaše potenciální obavy. Děkujeme vám, pane Džalku. Vážíme si vaší snahy odpovědět na všechny otázky, které zde zazněly v plném Eh, v plném detailu. Eh, konec konců jste využil eh, otázky a odpovědi, ale vidím, že je tady ještě jeden dotaz. Prosím, paní kolegyně. Děkuji, vážený pane předsedo. Jsem velice ráda, že mi dáváte ještě jednu příležitost zeptat se na jednu věc. Vy jste odpověděl velice komplexně, ale jednu věc jste zapomněl, a to byla ta otázka, do Eh, jaké míry eh, platí to, že při boji proti terorismu bojujeme i proti extremistům. To mně přišlo poněkud stručné, jestli byste to mohli ještě rozvést. Děkuji vám. Toto je poměrně nová záležitost. Pokud jde o rizika pocházejících z vnějšku, tak my ta rizika samozřejmě zaznamenáváme, zejména v kontextu nedávných, nedávných událostí v Norsku, v kontextu uh, toho útoku, ke kterému tam došlo. A zdá se, že existuje jasná potřeba lépe zohlednit eh, možný eh, dopad rozsah trestných činů, rozsah specifičnosti trestných činů extrémní pravice v tom smyslu, do jaké míry se tyto trestné činy liší od podobných trestných činů jiných extremistických hnutí. A já si nejsem jist, zda v, nám, v rámci kriminalistiky můžeme nalézt eh, vhodné důvody pro to, abychom extrémní pravici považovali za větší riziko než eh, z, extremisty obecně. Necítili jsme zde potřebu zabývat se tímto tématem jakýmkoliv nestandardním způsobem během celého polského předsednictví. Nicméně Eh, téma rostoucího násilí pocházejícího od všech možných typů extremistických hnutí je jednoznačně něco, čím se Evropa musí zabývat a v čem se bude aktivně angažovat. Eh, děkujeme, říká pan předseda. Eh, děkujeme vám za odpovědi i v tomto, v tomto druhém kole a myslím, že jsme připraveni posunout se k druhému představení Eh, a v druhé diskusi, v rámci které vítáme za Polsko pana Stachančika. Eh, opět se omlouvám za zkomolení vašeho jména, lépe už to opravdu nezvládnu. Každopádně bylo velice přínosné eh, dozvědět se o všech těchto podrobnostech ze strany spravedlnosti a nyní se těšíme na příspěvek ze strany Ministerstva vnitra. Máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. Eh, vážení kolegové, já se zaměřím na práci polského předsednictví, pokud jde o vnitřní záležitosti. Bez pochyby klíčovým prvkem, který je jednou z hlavních priorit a byl jednou z hlavních priorit polského předsednictví, je naše práce týkající se eh, asilového systému společenství. Předsednictví se chtělo, předsednictví chtělo zaujmout, podniknout jakékoliv možné kroky pro splnění termínu pro vytvoření tohoto systému, což je konec roku 2012. Jak dobře víte, tento právní balíček, který je známý pod názvem Azylový systém společenství, se stává z pěti právních aktů. Pokud jde o směrnici o kvalifikacích, je to právě díky práci maďarského předsednictví, že bylo možné dospět dohody ohledně obsahu a dále je to díky dohodě s Evropským parlamentem, pokud jde o srovnávací tabulky, že se podařilo tento akt během polského předsednictví přijmout. To je tedy jedno téma, které je již uzavřené. Polské předsednictví se zaměřilo na práci týkající se eh, změn v nařízení z Dublinu. Eh, byla podniknuta určitá, eh, určitá, určité penzum práce, zahájeno bylo na setkání v Sopotu v tom smyslu, že jsme chtěli prorazit ten patový stav, který nastal v oblasti tohoto nařízení a který už existuje mnoho, mnoho let můžeme říci, že se předsednictví podařilo vytvořit mechanismus včasného varování a mechanismus pro boj s krizovými situacemi v oblasti asilové politiky, tak aby se zajistila solidarita s členskými státy, které jsou přetíženy, pokud jde o jejich systémy azylu. Pokud jde o závěry eh, rady potvrzené na zasedání Koreper, jsme se rozhodli dodat do eh, dublinského nařízení jeden dodatečný odstavec týkající se včasnému varování, prevenci a zprávě řízení v rámci krizí souvisejících s asilovou politikou. O tomto tématu se bude rovněž hovořit na příštím zasedání rady v příštím týdnu. a rovněž se na něm bude pracovat eh, v pozbytek prosince, to znamená pozbytek posledního měsíce polského předsednictví. Doufáme, že se nám v rámci spolupráce s Evropským parlamentem a v rámci spolupráce s eh, paní Beckström podaří dosáhnout pokroku, eh, který nám umožní toto téma do co největší možné míry dořešit. Chtěl bych využít tuto příležitost k tomu, abych poděkoval panu předsedovi za návrh na vytvoření kontaktní skupiny. Právě díky této skupině se nám podařilo dosáhnout značné míry pokroku, pokud jde právě o prolomení patové situace týkající se dublinského nařízení. Polské předsednictví nedosáhlo toho, že by byla spuštěna jednání ohledně nařízení Eurodac, ačkoliv polské předsednictví i nadále doufá, že komise představí novou verzi tohoto nařízení týkající se mimo jiné přístupu do systému Eurodac a jak doufáme, bude toto v rámci nejbližší budoucnosti opravdu uskutečněno, protože jakékoliv další prodlevy budou nutně znamenat ohrožení možnosti uzavření této, této práce, tohoto projektu do konce 2012. Pokud jde o směrnici o přijímání, zítra proběhne koneč, poslední zasedání pracovní skupiny, Eh, bylo provedeno první čtení a práce v rámci pracovní skupiny bude zakončena zítra. Máme zde několik velice jasně specifikovaných problémů, ty tu ještě zůstanou, nicméně naše stanovisko k ním bude naprosto jasné a jak doufáme, podaří se dánskému předsednictví toto téma převzít, protože je to opět téma, kterému již bylo věnováno mnoho práce. Pokud jde o nařízení o procedurách, některé problémy jsme zde již vyřešili a identifikovali jsme rovněž také ty nejklíčovější problémy, přičemž polské předsednictví se na směrnici o přijímání eh, zaměřilo do, podrobně, do, do poměrně značných podrobností a zároveň jsme se snažili vyřešit i ostatní problémy, což neznamená, že by příští předsednictví rady mělo méně práce než my. Důležitý prvek zde je hlavně solidarita mezi členskými státy. Tuto věc jsme zohlednili při práci na dublinském nařízení a doufáme, že dánské předsednictví bude v tomto tématu nadále pokračovat, například při diskusi o fondech pro migraci a poskytování azylu. Co se týká eh, migrace na základě eh, právních, právní situace. Zde se blížíme uzavření práce, pokud jde o umožnění poskytování jednotného, jednotné žádosti o povolení k pobytu a pracovní povolení. Eh, maďarské předsednictví v této měci bylo poměrně úspěšné, ale nám se podařilo uzavřít téma srovnávacích tabulek, což znamená značný pokrok v tomto tématu a jak doufáme, i toto téma se nám podaří uzavřít. Pokud jde o vysílání pracovníků a e, směrnici v této oblasti, e, společně s DG Enterprise jsme se dohodli na většině e, problematických záležitostí v této oblasti a pokud nebude tato směrnice uzavřena během polského předsednictví, doufáme, že bude jednoznačně uzavřena během předsednictví dánského a to v co nejbližší možné době. Pokud jde o směrnici o sezónních pracovnicích, i zde jsme dospěli kroku. Některé problémy už byly vyřešeny, nicméně zdále jste jsou velké nesrovnalosti mezi jednotlivými členskými státy, pokud jde o konečnou podobu této směrnice. Dánské předsednictví bude muset i na tomto tématu nadále pracovat a pokud jde o otázky hraniční, zde jsme uzavřeli práci pokud jde o pozměnění mandátu agentury Frontex. Výsledky byly, eh, byly publikovány. Změnili jsme také nařízení, pokud jde o přeshraniční obchod, zejména eh, týkající se oblasti Kaliningradské. Parlament hlasoval pro přijetí tohoto nařízení a jak doufáme, bude toto nařízení přijato v co nejbližším termínu. Rovněž jsme pracovali na pozměňovacích návrzích eh, šengenského prostoru, zejména pokud jde o technické otázky související se společnou ochranou hranic. Jeden z problémů, který se nám během polského předsednictví objevil, je posílení šengenského prostoru. Pokud jde o toto téma, je nutno zmínit, že předsednictví se tímto případem zabývá již dlouho a to na základě předpokladu, že změny nesmí omezovat volný pohyb osob, nesmí omezovat princip volného cestování. Diskutovali jsme eh, balíček o řízení šengenského prostoru vydaný komisí v září a proběhlo také první čtení eh, obou dokumentů, které jsou zahrnuty v tomto balíčku, to znamená dokumentu o monitoringu a evaluaci šengenského prostoru a dokumentu o změně předpisech pro šengenský prostor. Nicméně jednu věc je potřeba zmínit explicitně. Vytvoření efektivního systému hodnocení i nadále vyžaduje debatu, zejména pokud jde o rozdělení pravomocí a povinností mezi členskými státy a Evropskou komisí. Kromě toho, posílení systému monitorování je něco, co vyžaduje eh, i další spolupráci mezi institucemi a také eh, je potřeba zapracovat na, eh, na dohlížení nad plněním pravomocí ze strany jednotlivých subjektů. Pokud jde o pohraniční kontroly, zde nesmíme zapomínat, že tyto změny nesmějí žádným způsobem omezovat volný pohyb a volný, eh, právo na volné cestování našich občanů a nesmějí ani kompromitovat povinnosti členských států ve věci sledování a zpravování a zajištění pořádku na hranicích. Což jsou všechno věci, kterými se budeme dále zabývat, například 13. prosince na příštím zasedání Rady. pokud jde o boj s kriminalitou. Nejdůležitější součást práce polského předsednictví byl boj s drogovou kriminalitou a boj s drogami, včetně drog syntetických. Rada přijala eh, pakt proti syntetickým drogám, tak jak jej navrhlo Polsko. Během našeho předsednictví jsme se rovněž pokoušeli prohloubit spolupráci s našimi východními partnery, pokud jde o boj s e, drogovou trestnou činností. A společně s komisí jsme hovořili o možném změně e, změně legislativy v Evropě, pokud jde o psychotropní látky, jak doufáme, v příštím roce komise zveřejní, představí e, příslušné na legislativní návrhy. Pokud jde o práci týkající se směrnice dat P a R. I tímto jsme se dále zabývali a pokročili jsme o velký krok vpřed. Zde byly základní princip, které řídili naši práci, hlavně pravidla eh, ochrany osobních údajů a pravidla a princip transparentnosti. A poslední velice důležité téma je rozšíření šengenského prostoru. V srpnu polské předsednictví připravilo kompromisní návrh a poté provedlo jednání eh, týkající se tohoto návrhu, kde byly zahrnuty všechny zúčastněné subjekty. Bohužel rada v září odmítla přijmout tyto návrhy, což eh, znamená, že jednání dále pokračovala a stav ke dnešnímu dní je takový, že čekáme na to, až Evropská rada vyjádří svůj názor. Přičemž my jsme otevřeni eh, jakýmkoliv rozhodnutím, která budou přijata. To je, myslím, to nejdůležitější, co jsem zde chtěl zmínit. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme vám, pane kolego. A nyní opět dostaneme prostor pro dotazy. Začne opět pan Busutil, který se přihlásil, takže prosím, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme vám také, pane ministře, za tuto velice komplexní prezentaci, za to komplexní představení práce polského předsednictví v této velice citlivé politicky kontroverzní oblasti. Já začnu tím, že řeknu, že si velice vážím konstruktivního přístupu, s jakým polské předsednictví přistoupilo k řešení otázek v této oblasti a jakým se zasadilo o postup v této oblasti. Dosáhli jste jednoznačně několika výrazných úspěchů, které jste vy už zmínil a já je proto nebudu opakovat. Vyjádřil bych se stručně ke třem věcem. Jednak ten asilový balíček. Pane ministře, vy po šesti měsících předsednictví dobře víte, že eh, ten asilový balíček se nepodaří rozmotat, dokud se nezačneme zabývat otázkou solidarity. Polské předsednictví bylo velice odvážné v tom smyslu, že se snažilo toto téma do co největší míry prosazovat a snažilo se například vypracovat návrhy na mechanismus včasného varování. Bohužel eh, jste v této věci nezašli ani zdaleka tak daleko, jak by si přál parlament. Tak, aby se z tohoto do značné míry stal mechanismus solidarity. Mechanismus včasného varování není mechanismus solidarity. Tento parlament trvá na tom, že je potřeba míti mechanismus solidarity, což znamená, že eh, nastane a bude uplatňována skutečná solidarita v případech, kdy dojde k nárůstu kdo jde k nárůstu um, imigrace nad takovou úroveň, že už se s tím jedno samotný členský stát neumí vypořádat. Před zhruba jedním měsícem se delegace z tohoto výboru dostala na ostrov Lampedusa a viděli jsme, že ten ostrov je úplně prázdný, protože uh, Eh, ačkoliv 55 tisíc lidí eh, na tento ostrov přijelo, byli všichni tito lidé rozprostřeni, rozděleni do různých dalších regionů Itálie. A lidé, kteří přijeli na Lampedusu, vlastně na Lampedusu nebo do Itálie vůbec nechtěli. Chtěli do Evropy. A dokud a pokud nepochopíme, že tito lidé chtějí do Evropy, tak eh, ty eh, členské státy, které leží na hranici s těmi eh, státy, které jsou velkými zdroji imigrace, nebudou mít dobrou pozici, protože je naším společným úkolem, naší společnou odpovědností, abychom tuto věc sdílení. Samozřejmě nikdo nechce, aby celá Evropa si rozdělovala kohokoliv, kdo přijede do kteréhokoliv členského státu. My žádáme pouze o určitý spouštěcí mechanismus solidarity pro případy, kdy ten příliv migrantů je příliš veliký eh, na to, aby se s tím ten daný členský stát mohl sám vypořádat. Bohužel toto zatím učiněno nebylo a dokud to učiněno nebude, tak s tím balíčkem prostě souhlasit, souhlasit nebudeme. Dále, nové návrhy pro Schengen. Komise eh, navrhla poměrně odvážné věci a reakce rady se zdá být i taková, že my jsme vlastně vůbec nechtěli, abyste až tak daleko zacházeli. Myslím si, že tato reakce ze strany rady byla do značné míry zklamáním a doufám, eh, že v budoucnu bude naše spolupráce eh, v této věci aktivnější, pokud jde o eh, částečné znovu zavedení hranic mezi jednotlivými členskými státy. Já si myslím, že v této věci si musíme zachovat otevřený přístup, a to z jednoho velice jednoduchého důvodu, je to tento. Svoboda pohybu je právo, které nám, nám všem bylo dáno, bylo dáno nám všem a našim občanům Evropskou unii. Nikdy nesmí toto právo být odebráno jednostranou akcí jednoho členského státu. Když Francie znovu zavedla eh, hraniční kontroly na hranici s Itálií, znamenalo to, že nejenže vzala právo občanům, právo, které jim bylo dáno Evropskou unii jako celkem, ale vyslala také velice negativní signál, protože poté jsme tu měli Dánsko a minulý týden Nizozemsko. A tento negativní signál je ten, že na, eh, že eh, na místo postupování vpřed v evropské integraci najednou kráčíme dozadu. A pokud jde o rozšíření šengenského prostoru, já eh, žádám předsednictví, aby i nadále pokračovalo v práci na tomto důležitém a složitém tématu a doufám, že se i do budoucna bude zasazovat o to, aby Rumunsko a Bulhursko eh, dostali příležitost přistoupit k šengenskému prostoru. My jsme tyto země požádali o to, aby přijali a splnili určité podmínky a ty země to udělali. My jsme to zkontrolovali a zjistili jsme, že to opravdu udělali. Tak na co pro Boha ještě čekáme? Proč je rozšíření šengenského prostoru stále za horizontem? Proč ten jeden členský stát tento proces i nadále blokuje, i přesto, že tyto dvě země podmínky stanovené jim splnily? Já myslím, že z hlediska fair play bychom měli to rozhodnutí o rozšíření šengenského prostoru přijmout spíše dříve než později. Děkujeme. Paní Romero López má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud je o asilový systém, dovolte, abych eh, ještě jednou podpořila to, o čem se zmínil kolega Busutil. S ohledem na nedostatky systému včasného varování. My chápeme úsilí polského předsednictví v tomto ohledu, ovšem problém je právě v tom nařízení Dublinu, v tom je právě ten otevřený problém, který jsme zatím nevyřešili. Paní komisařka Malstromová předložila dokument, ve kterém se hovoří o tom, že bude muset toto dublinské nařízení zreformovat. Ovšem nehovoří o tom, jakým způsobem to provést. To znamená, že členské státy neví, jak postupovat, v podstatě chtějí pokračovat ve status quo. A země na jihu Evropské unie, které jsou vystaveny těm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 příchozím, těmto velikým vlnám příchozích z problematických zón. Prostě eh, musíme zajistit, aby tyto země měly dostatek zdrojů, abychom mohli reagovat na tuto problematiku. Itálie, Malta, Řecko, to znamená země na jihu Evropské unie, které se potýkají s vlnami těchto uprchlíků, kteří přijíždějí na jejich pobřeží a my prostě nevíme, jak reagovat na tuto problematiku. Myslím si, že prostě nebudeme schopni reagovat Eh, pokud ne, skutečně eh, nedojde k nějakému solidárnímu přístupu, jak už se o tom zmínil kolega Busutil. Je to mnohem komplikovanější záležitost, než něco, co by mohl takový systém časného bárování vyřešit. Samozřejmě ale chápeme, že jste tomu věnovali velikou energii a úsilí. Otázka eh, interní hranic, ale to kontrola na hranicích a tak dále, to, co je předloženo v, v dané směrnici i rovněž určité propojení se situací na ostrově Lampedusa. Ano, vy už jste se o tom zmínili, prostě nemůžeme zastavit nebo zabránit volnému pohybu občanů v Evropě. A zdá se, že polské si v tomto ohledu opravdu pracovalo velice aktivně, tak abyste zajistili to, co chtěli, ty, aby teda to úsilí dvou členských států, aby to nebylo prosazeno, protože dva, dvou členských států se tato problematika nejvíce dotýkala. Ovšem ta situace je mnohem komplikovanější než nějaká obnova um, hraničních kontrol. Dokonce i ta směrnice hovoří o tom, že jde o kontroly migračních toků, ovšem například jsou zde sportovní události, terorismus a tak dále. Já prostě si myslím, že tyto věci nemůžeme všechny míchat. Je to záležitost, která není vyřešena vhodným způsobem, je to mnohem komplikovanější věc a tato směrnice podle mého názoru bude muset být stažena, protože prostě tímto způsobem k této problematice nemůžeme přistupovat. Je to příliš uspěchané podle mého názoru. Myslím si, že bychom měli posílit eh, argumentace, která hovoří o tom, že nesmíme zamezit volnému pohybu občanů a právě na to bychom se měli zaměřit, tomu věnovat pozornost. A nyní data, osobní data PAR. Vy jste hovořil o transparentnosti v tomto ohledu. Transparentnost by měla být především transparentnosti, která se dotýká cestujících. To znamená cestující, kteří by měli si být vědomí toho, měli by být informováni o tom, že jejich údaje budou použity tímto způsobem. Dokonce ani Velká Británie nemá specifickou legislativu v tomto ohledu zatím. K dispozici jsou zde asi tři nebo čtyři země, které uvažují o podobné, o zavedení podobné legislativy. Ovšem netýkalo by se to přesně těchto dat eh, migrace, imigrace a tak dále. Ovšem mm, rozsah eh, přístupu k této záležitosti v jednotlivých zemích se liší. Někde je to boj proti terorismu, v jiné mm, zemi je to třeba boj proti státu, nebo v jiných záležitostech mm, je to záležitost imigračních toků. A já mm, si myslím, že v rámci národní legislativy tohoto charakteru to nám prostě nepomůže dosáhnout evropskou směrnici v tomto ohledu. Jak můžeme mít evropskou směrnici, pokud nebudeme mít k dispozici nějaké minimální normy? Eh, Evropa mm, prostě tyto národní legislativy zatím neexistují, jsou různorodé a prostě Evropa by asi měla jednat. Proto bych se chtěla zeptat, jaká je pozice vašeho předsednictví v tomto ohledu, Další kolegyně, děkuji za slovo ráda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, využiji možnosti hovořit švédsky, protože zde máme tak úžasné tlumočníky. Ráda bych poděkovala polskému předsednictví za úžasně odvedenou práci. Velice silný dialog, který zde probíhal, opravdu velice otevřený přístup, My samozřejmě doufáme v to, že eh, tento duch, otevřen, tento otevřený přístup mm, bude panovat ve všech institucích EU, v jejich práci, protože ta krize, které mm, čelíme, není pouze ekonomickou krizí, je to krize, která se dotýká důvěry, zájemné důvěry mezi členskými státy, mezi jednotlivými evropskými institucemi. Ehm, mně je opravdu nesmírně líto, že k tomu dochází, že v podstatě jsme téměř ztratili ten původní smysl slova solidarita. Jakým způsobem můžeme zvýšit solidaritu, opětovně nastolit solidaritu? Tím, že zvýšíme důvěru, vzájemnou důvěru. Ovšem to, co vidíme v současné době, to je pravý opak, to, co vidíme, to, jak to vnímáme v členských státech vidíme ty výsledky jednotlivých um, jednání na půdě rady. Potřebujeme prostě větší lojalitu, větší vzájemnou, hlubší vzájemnou důvěru. To je nejdůležitější. Ano, často jsou zde zletná slova, která se dotýkají solidarity, o které hovoříme. Ovšem v podstatě v reále je to spíše nedůvěra, uh, potlačení solidarity a vzájemné důvěry těch pět právních aktů, které jsou součástí asilového balíčku, Tyto právní akty by právě měly posílit důvěru, měly by posílit loajalitu, která by poté mohla představovat základ solidarity, o které všichni hovoříme. Ovšem, to není vše, jde rovněž o lidské bytosti. Ehm, skutečně na to zapomínáme velice často. Využíváme všechno, používáme tato vzletná slova, ovšem ve své podstatě jde o lidskou bytost, o to, jakým způsobem jsme ochotní přijmout tuto lidskou bytost, která přijíždí na náš kontinent. Jsem nesmírně vděčná za to, že jste byli tak velice štědrý v, s ohledem na dublinské nařízení, přijetí našich názorů Evropského parlamentu. Já jsem byla zodpovědná za tuto oblast, my jsme byli v kontaktu po celou dobu a já věřím, že budeme schopni zahájit práci na tomto nařízení společně a ráda bych oficiálně řekla v tomto výboru, že pro nás, pro Evropský parlament bylo opravdu nesmírně důležité mít písemnou podobu všech těch věcí, o kterých hovořím. To znamená to posílení solidarity na základě vzájemné důvěry, eh, určité loajality. a že zpráva o dublinském nařízení eh, bude samostatnou zprávou, která nebude nějak propojená s jinými zprávami či právními akty, protože Dublin prostě musí být samostatným tématem a ostatní témata budou rovněž samostatnou oblastí já jsem o tom hovořila se stínovými zpravodaji, pro nás je to nesmírně důležité. Polské předsednictví bylo nesmírně důležitým předsednictvím pro Evropskou unii. Ráda bych poděkovala státnímu tajemníkovi za tuto komplexní zprávu o všech výsledcích vašeho předsednictví v průběhu posledních šesti měsíců v oblasti spravedlnosti, vnitra, všech věcí, které jsou důležité pro budoucnost, svoboda, svobodný pohyb, bezpečnost, eh, pocit jistoty pro naše lidi v Evropě. Ovšem, vaše předsednictví ještě není u konce a já bych vás ráda v tomto ohledu vyzvala, abyste i na půdě rady 13.12. hovořili o těchto záležitostech, eh, o loajalitě, o důvěře, o vzájemné důvěře tak abychom posílili solidaritu a lojalitu v Evropě, tak abychom mohli spolupracovat do budoucna. Členské země prostě musí pochopit to, že sami o sobě prostě nejsou dostatečně silné, protože když jste sám za sebe, když bojujete, tak v podstatě jste vždycky osamocený. Právě v jednotě je síla, proto bychom měli opětovně obnovit tyto hodnoty, na základě kterých by měla být naše spolupráce postavena. Čili přeji vám hodně úspěchů v tom konečném období, které nám ještě zbývá ve vašem předsednictví. A pokud jde o ten balíček, o asilový balíček a zprávu, za kterou já osobně odpovídám, ráda bych vás ujistila o tom, že Evropský parlament je připraven pokračovat v tomto duchu solidarity, loajality a že skutečně jsme připraveni na jakékoliv jednání. Děkujeme, říká pan předseda, ještě nějaké další dotazy, pokud tomu tak není tak eh, poprosíme pana státního tajemníka, aby odpověděl. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. Dovolte, abych reagoval na dotazy, které zde zazněly. první věc, která v podstatě zazněla ve všech dotazech, a to je záležitost eh, dublinského nařízení. Já jsem si plně vědom toho, že asi ne veškerá očekávání s ohledem na změnu tohoto nařízení byla uspokojena v rámci návrhu dokumentu, který byl předložen. Ovšem jsem přesvědčen o tom, že tento dokument eh, v sobě zahrnuje i princip solidarity. A to nejenom v preambule, kde opravdu velice jasně mm, je přímo odkaz na solidaritu, je to vlastně určitý základ, o kterém hovoříme. O solidaritě hovoříme i v samotném textu celého dokumentu. Například zde je článek tohoto dokumentu, který navrhuje určitý mechanismus, právě mechanismus časného varování, mechanismus solidarity. A máme další pozměňovací návrhy, které zatím ještě mm, byly pozdrženy právě proto, mm, že jeden tento článek mm, byl zablokován. Toto je problematika, které se budeme věnovat na radě, na, summit, na summitu, který nás čeká příští týden. Potom připravíme návrh další návrh tohoto dokumentu, abychom mohli pokročit v rámci legislativního procesu. Ano, solidarita v Evropě to není věc, která se týká pouze dublinského nařízení. Solidarita se týká i jiných dokumentů, které budeme muset v následujících letech eh, připravit. Máme k dispozici i dokument eh, z minulého pátku, to je vlastně, mm, už je to zmíněno i ve sdělení komise ohledně solidarity v oblasti asilové problematiky. Je zde několik různých dokumentů, které odráží nebo které se zabývají problematikou solidarity. A my samozřejmě bychom se chtěli, nebo měli bychom se podívat na všechny tyto dokumenty společně, všechny, které se dotýkají volného pohybu eh, osob, eh, dále je to řízení šengenského prostoru, volný pohyb osob je pro nás prioritou. Pan Donald Tusk eh, o tom jasně pohovořil v rámci polského stanoviska k celé problematice, které je jasné. Ovšem, členské státy k tomuto dokumentu, který předložila Evropská komise, přistupují velice opatrně. Samotné mechanismy, které by měly být realizovány eh, v oblasti nezákonné migrace, která je rozsáhlého charakteru, tak navrhujeme spíše komunitní mechanismus než národní mechanismus. Ovšem otázka zní, jak toho dosáhnout a jakou roli by v tomto ohledu měli hrát jednotliví aktéři. Myslím si, že po samitu příští týden My očekáváme, že tento summit připraví určitě určitý plán pro další práci a po tomto samitu budeme mm, v, na tomto poli dále pracovat. Pokud jde o a, e, osobní údaje cestujících PNR, a e, polské předsednictví mm, vzalo v potaz opravdu mm, velice pozorně všechny tyto aspekty. Samozřejmě rovněž si myslíme a víme o tom, že zde nejsou eh, řešení k dispozici na národní úrovni. Proběhlo několik meetingů, konzultací s odborníky v této oblasti, dát cestujících využívání těchto dát, včetně zástupců leteckých společností. Tak aby um, i lidé kteří pracují v těchto pracovních skupinách, znali, byli si vědomí veškerých problémů nebo obáv ze strany zúčastněných, ehm, všech zúčastněných, protože prostě zde zatím nemáme uspokojivý výsledek, přesně jak jste se o tom zmínili. Snažíme se identifikovat určitý základ, který ovšem tato práce probíhá velice pomalu, nechceme na ní zapomenout, nechceme nic opomenout. A poslední věc, rozšíření Schengenu. Dámy a pánové, Ano, eh, s politováním musím říct, že zde ještě pořád přetrvávají problémy. Polské předsednictví udělalo vše, co je v našich silách. Předložili jsme kompromisní řešení, které bohužel pro bulharskou a rumunskou stranu nebylo jednoduché, protože jejich očekávání byla jiná. Ovšem, my jsme dospěli k určitému vzájemnému porozumění s těmito zeměmi. Dohodli jsme se s s, i s těmi zeměmi, které prostě nechtějí vidět eh, rozšíření Schengenu. Ovšem smlouva hovoří v tomto ohledu velice jasně, protože v oblasti Schengenu musíme mít jednomyslné rozhodnutí a bohužel to se nám zatím nepovedlo. Zdá se, že v průběhu ehm, prostě v průběhu sami to prostě jaksi nebyla vůle dosáhnout, eh, dosáhnout eh, tohoto jednotného přístupu. Probíhalo mnoho konzultací, jednání od zářivého eh, samitu a doufáme, že na úrovni rady pro vnitro snad budeme schopni dosáhnout nějakých změn. Na základě mých informací budeme diskutovat tuto problematiku i v průběhu nastávajícího samitu. Ovšem legislativa prostě je taková, jaká je a i přes veškeré úsilí polského předsednictví se nám nepovedlo dosáhnout nějaké změny v tomto ohledu. Náš program náš program i v průběhu vánočních svátků je velice plný, nabitý a já vás si ujistit o tom, že nepromarníme ani jedné příležitosti, využijeme veškerého období, které máme ještě k dispozici, abychom pokročili v této záležitosti. A jedna věc velice stručně, která nám je velice blízká, která nám leží na srdci. Podle našeho názoru se v průběhu polského předsednictví povedlo zahájit velice, nastolit velice dobré vztahy, pracovní vztahy s Evropským parlamentem, které jsou méně formálního charakteru, jsou to skutečně mm, kontakty na základě spíše takových pracovních kontaktů, spolupráce. Povedlo se nám vyřešit společně mnoho problémů, mnoho oblastí. A právě mm, do velké míry díky spolupráci s vaším výborem. Proto bych vám rád poděkoval za tuto spolupráci. Zdá se, že o slovo již nikdo nežádí, ale přece jenom ještě pan Bosetil. Ano, děkuji. Já bych chtěl jenom apelovat na předsednictví. Vy jste opravdu byli velmi konstruktivní, velmi otevření a velmi evropské předsednictví, ačkoliv jste se museli potýkat celou řadou problémů. My si toho velmi vážíme a já bych na vás apeloval v tom smyslu, abyste i nadále zůstali takto otevření a takto proevropští, až zaujmete běžné místo jakožto členové Rady ministrů, nikoliv tedy jako předsednictví. Určitě. Nepochybuji o tom, že oba zastupitelé polského předsednictví berou na vědomí, že si velmi vážíme jejich konstruktivního přístupu a také evropského přístupu k řešení těchto problémů. Tento přístup opravdu byl eh, charakteristický pro jejich přístup k řešení velmi citlivých záležitostí. Postupovali velmi konstruktivně a velmi upřímně musím říci, že eh, polské předsednictví bylo velmi upřímné a eh, to zejména při jednání s výborem LIBE a ve snaze překonávat překážky, které jsme překonávat museli. Problémy tím určitě na jejich straně nebyly zmenšeny, ale my určitě bereme na vědomí, že polské předsednictví udělalo všechno pro to, aby jednotlivé programy jednání nebo jednotlivé body na programu jednání byly v rámci polského předsednictví opravdu posunuty dále dopředu. A ptám se tedy ještě jednou pana Stachančika, zda si chce ještě vzít, vzít slovo. Je v odpovědi rovněž na to, co... Moc krát děkuji. Dovolte mi, abych také ještě reagoval na to, co právě zaznělo. Já bych vás chtěl ujistit o tom, že Polsko samozřejmě zůstane pro evropské konstruktivní a to bez ohledu na to, jaké předsednictví bude zrovna předsedat radě. Moc krát děkuji, ještě jednou tady moc krát děkuji. We've got another, yes, we've got another point to go through. Máme před sebou ještě jeden bod, nicméně měli bychom začíst až v 17 hodin 45 minut, tedy za tři čtvrtě hodiny. Náš host, tedy ambasador nebo e, e, velvyslanec Brazílie, tady ještě není. My bychom měli s nimi diskutovat o otázkách bezpečnosti, terorismu a základních práv. A protože jeho excelence tady opravdu zatím ještě není, navrhuji, abychom přerušili na 45 minut. Tak eh, řekněme, přerušíme na 20 minut. Máme tedy 20 minut na to, abychom si vyřídili své osobní věci nebo jiné věci, ale apeluji na vás, abyste přišli opravdu za 20 minut, protože po dalším bodu bude ještě jednání koordinátoru. Děkuji. Pleasure. Thank you. Thank you for your cooperation. All the best. Well, after having heard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 Eh, dámy a pánové, eh, je mi velice líto, že musím konstatovat, že se nám snížila účast na poslední části tohoto zasedání eh, výboru Libe. Libe. Vítáme tu pana Nevu Tavareše, velvyslance Brazílie při Evropské unii, který svolil k tomu, že se zúčastní naší, naší schůze dnes odpoledne. Tento bod na pořadu jednání je titulován Výměna názorů o společných problémech týkajících se vzájemnosti v oblasti víc bezpečnosti terorismu základních práv. Jeho excelence Ricardo Tavares je velvyslancem Brazílie při Evropské unii. Pozvali jsme ho a on byl tak laskav, že k nám přišel, že to zařadil do svého nabitého programu, za což mu z celého srdce děkuji. V rámci summitu EU Brazílie 4. října 2011 se obě strany EU eh, e i Brazílie vyjádřili v tom smyslu, že i nadále chtějí pokračovat v dialogu o lidských právech, otázkách bezpečnosti a Eh, tématech, jako je korupce, praní špinavých peněz a obchod s drogami. A nyní už rád předám slovo jeho excelenci panu velvyslanci a poté bude prostor pro vaše dotazy, dámy a pánové. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Bylo mi řečeno, že mohu hovořit portugalsky, za což jsem velice vděčný. Budu hovořit brazilskou portugalštinou. Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je mi velkým potěšením účastnit se rozprav zde ve vašem výboru. Dizem respeito à própria essência da parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia. Je mi velkou ctí podílet se na práci vašeho výboru. Jedná se o strategickou součást partnerství mezi EU a Brazílií. Hovoříme o našich společných hodnotách, zejména o lidských právech a základních právech. Brazilské dějiny nejnovější doby velice úzce souvisejí eh, se stálým zájmem naplnění všech lidských práv a jejich obhajoba všech těch 800 lidských práv pro naše občany. Tato práva jsou výsledkem boje, který vedla osobně naše, eh, naše prezidentská kancelář. Tento boj začal už v 80. letech, eh, kdy existovala obrovská nerovnováha, zejména v sociální oblasti. Poté v letech 90. se situace zjednodušila, to jak v měnové oblasti, tak v oblasti finanční od roku 2003 do roku 2007 eh, více než 20 milionů Brazilců opustilo, eh, respektive překročilo hranici chudoby směrem nahoru, což znamená, že se stali eh, střední třídou. A počet lidí žijících pod úrovní chudoby se snížil. Lidská práva jsou základní hodnotou eh, Brazílie i Evropské unie. Společně jsme navázali dialog, který započal v, roku, v roce 2008. Antonio Pantaneota, tehdejší velvyslanec a Catherine Ashtonová se setkali, aby hovořili společně o těchto aspektech, aby hovořili o vzájemné spolupráci, o trojstrané spolupráci, kde je vždy prostor pro třetí stát. My jsme v eh, Brazílii měli autorita, eh, autoritativní diktatorský režim. Není to tak dávno. A lidé chtěli více spravedlnosti a více volnosti. Eh, tyto svobody však nelze zaučit násilím. Žádný e, národ světa nelze násilím držet v chudobě. Při mnoha příležitostech se Momentální brazilská vláda vyjadřuje velice kladně a podpůrně ve, v souvislosti s takzvaným arabským jarem, to znamená v souvislosti s revolucemi v arabském světě na sever, v severní Africe a jinde. Eh, naprosto odsuzujeme násilí proti veřejnosti. A občanská společnost v tomto musí hrát výraznou roli, musí pomáhat efektivně vyžadovat další reformy. Jde hlavně o ochranu odpovědnosti těchto složek, nicméně zároveň se nelze schovávat za takovou tu spirálu v sankcí a vojenských intervencí. Paní prezidentka Rusev řekla v září v New Yorku na půdě OSN, že svět trpí v důsledku vojenských intervencí, které vyostřily situaci v oblasti boje proti terorismu která dospěla eh, k tomu, co v minulosti bylo vůbec eh, eh, neznámé. Je potřeba pěstovat v lidech pocit odpovědnosti a je potřeba k tomu využívat humanitární a nástroje a nástroje solidarity. Jedině pokud tento celý proces probíhá mírově, lze dosáhnout dobrých výsledků. Tuto odpovědnost je potřeba chránit ale zároveň eh, máme odpovědnost chránit i občany. V situacích, kdy je nasazováno násilí, nesmíme, ne, eh, musíme zajistit, aby bylo použité pouze minimální nutné násilí. Jinak totiž nutně dospějeme k situaci, kdy zásah působí více škod než původní situace, která jej vyvolala přesně podle toho, jak to stanovila Bezpečnostní rada OSN. Pokud jde o používání mírových prostředků v rámci prevence konfliktů, eh, zde je nutné bojovat proti sociálnímu vylučování. To řekl i generální tajemník OSN, přičemž vývoj je podle něj eh, nejlepší prostředek prevence. K dispozici máme i jiné nástroje. Mírová opatření se v minulosti již mnohokrát ukázaly být tou pravou cestou vpřed ale nesmíme zapomínat ani na odzbrojování a ničení zbraní hromadného ničení, což jsou všechno věci, které i dále velice významně mohou přispívat k rozvoji světového míru. Brazílie vždy odsuzovala teror. V naší ústavě je terorismus dokonce zasazen, eh, dokonce zmíněn jako jeden z hlavních zdrojů nepokojů na světě a toto se v poslední době eh, dále zdůrazňuje. Protože teror představuje hrozbu jak pro samostatné státy na světě, tak pro jejich společnou koordinaci. Brazílie podporuje vývoj takovéto strategie na půdě OSN Přičemž tato strategie se má zabývat všemi možnými podobami terorismu, se kterými je potřeba bojovat na mezinárodní, národní i vnitrostátní úrovni. Společně s Evropskou unii eh, prosazujeme tyto cíle. Důležité samozřejmě eh, i podílet se na boji proti praní špinavých peněz. I zde Brazílie společně s Evropskou komisí a různými členskými státy EU na tom, abychom eh, se eh, staly součástí mezinárodního pracovního kruhu FATF, to znamená kruhu pro boj eh, proti eh, praní špinavých peněz. Brazílie se aktivně účastní i spolku Gafisud, což je jižní součást FATF. Zde spolupracujeme s takzvanou Egmontskou skupinou. Pokud jde o Evropskou unii, zde máme několik vzájemných dohod, pokud jde o boj s terorismem a e, pokud jde o dodržování základních lidských práv. Já chci ještě jednou zdůraznit, že boj proti teroru a udržování, dodržování všech základních lidských práv jsou naprosto zásadními hodnotami, které sledujeme. S terorismem je potřeba bojovat do co největší možné míry, mimo jiné proto, abychom si udrželi důvěru ostatních států. Eh, současná situace vede k tomu, že eh, bilaterální spolupráce mezi Brazílií a EU se posiluje v oblasti boje proti terorismu. Tento dialog je možná záhodno do budoucna ještě posílit. Brazílie eh, za poslední léta přijímá stovky tisíc až miliony e, imigrantů, kteří hledají e, lepší život a pocházejí z různých částí světa a kteří zároveň svou přítomností obohacují brazilskou kulturu. Současná prezidentka o nich hovoří jako o brazilcích osmé generace. Eh, jsou to totiž lidé, eh, kteří jasně ukazují, jakým způsobem se eh, u nás imigranti mohou angažovat ve společenském životě což je do značné míry i symbolem integrace mezi Brazílií a Evropou. Konec konců máme zde i mnoho eh, původně občanů Evropy, kteří přijeli do Brazílie hledat lepší život. Eh, velice často k tomu docházelo v souvislosti s tím, že Brazilci eh, opouštěli venkov a stěhovali se do měst, protože tam měli lepší vyhlídku, lepší vyhlídku na život a tito imigranti je pak na venkově nahrazovali. Brazilská populace se vyvíjí velice dynamicky. Máme zde v současnosti více přistěhovalců než lidí, kteří opouštějí naši zemi. Těch vůbec mnoho není. E, momentálně máme více Evropanů, kteří se rozhodují žíti v Brazílii. A proto je ten přistěhovalecký fenomén velice dynamický a mění se. My jsme vždy sledovali cíl posilování a dodržování lidských práv i v případě migrantů, jejich rodin, a to nezávisle na zemi jejich původu, je jejich e, eh, historie, jejich pohlaví, věku nebo e, ve smyslu jakýkoliv jiných kritérií. Brazilská vláda velice úzce sleduje iniciativ, iniciativy e, na ochranu migrantů před e, neoprávněnou kriminalizací. Snažíme se předcházet těmto problémům ještě dříve, než eh, vzniknou. Eh, pokoušíme se poskytnout všem imigrantům dostatečnou dokumentaci, tak, aby nedocházelo k eh, přílišným střetům se zákonem. Všichni imigranti, jak uznáváme, přispívají k rozmanitosti kulturního a společenského života v Brazílii a tím pádem není vůbec žádoucí je e, zatěžovat například tím, že budou stavěni do jedné řady s naprosto bezskrupulními zločinci, kteří u nás už jsou. E, v roce 2009 e, například se konkrétně jedná o 41 800 lidí, kteří tuto ochranu požívali. Brazílie bojuje proti kriminalizaci imigrantů tím, že například spolupracujeme úzce s policejními složkami, které se zasazují eh, o eh, likvidaci nelegálních přistěhovaleckých kanálů. Brazilské úřady v této oblasti dodržují všechny relevantní mezinárodní dohody. Brazilští občané eh, se mohou svobody, svobodně pohybovat podle své vlastní vůle, mohou jezdit kamkoliv a nevztahují se na ně žádná omezení. Samozřejmě, že se snažíme vždy informovat naše eh, občany podle situace jednotlivých zemí. Máme různé skupiny informační, různé konzultační možnosti, tak abychom poskytovali informace eh, ve městech. Mnoho migrantů, který opouští naše města, například minister zahraničních věcí Brazílie v nedávné době připravil takovou příručku v tomto ohledu pro mnoho našich brazilských občanů, kteří se vrátili zpátky do naší země. Určitě víte, že naše vztahy, společné vztahy jsou dlouhodobého charakteru, dohodou, posílili jsme, máme se například dohodu, která se dotýká eh, o, například zamezení vízové povinnosti, kterou máme s 23. Evropské unie. Některé dohody jsou opravdu starého data, mnoho desetiletí. Už máme k dispozici dvoustrané dohody s jinými zeměmi, Zatím to není s Kyprem, Estonskem, Eh, Lotyšskem a Maltou. Ovšem tyto země, toto jsou země, které mají rovněž možnost potlačení vízové povinnosti pro krátkodobé cestování. Naše legislativa, brazilská legislativa požaduje, aby tato záležitost byla součástí mezinárodních dohod. Snažíme se recipročním způsobem postupovat s jednotlivými členskými, členskými zeměmi. Já bych chtěla říct, že my jsme nevyprovokovali tuto situaci na naší straně. My jsme v podstatě zahájili vyjednání nové dohody v oblasti eh, odstranění vízové povinnosti. Dále jsou to záležitosti, které se dotýkají i diplomatických pasů. Máme zde nová pravidla pro tuto oblast. Došlo k podepsání do dohod mezi Brazílií a Evropskou unii. Eh, Kromě Velké Británie a Irska přijali ostatní země tuto dohodu. My máme dvoustranou dohodu s Velkou Británií, jerskem, která je ještě staršího data, ovšem nedošlo k nějaké modifikaci, pokud jde o návštěvu nebo, nebo teda vůbec cestování do těchto zemí Brazilců a občanů zemí 23, se kterou už tuto dohodu máme. To znamená, že se snažíme tímto způsobem posílit, nebo teda i um, snažíme se zlepšit situaci v těch čtyřech zemích, ve kterých jsme zatím neměli tuto dohodu. Tato dohoda byla podepsána v listopadu loňského roku a jsem velice ráda, že to v podstatě mm, odobřel i Evropský parlament a i náš výbor. Tato dohoda především u krátkodobých eh, eh, návštěv, dále jsou to eh, diplomatické pasy. Toto všechno platí již z dubna letošního roku. A dále jsou to, je to dohoda, kterou v současné, v současné době zkoumáme v tomto ohledu na národní úrovni jednotlivých členských států. Doufáme, že tento ratifikační proces urychlíme. Samozřejmě, že je to spojené i s legislativními pravomocemi. Věnujeme velikou pozornost této problematice celému procesu, a rati, teda ratifikačnímu procesu a doufáme, že bude schválen co možná nejdříve. Doufáme, že i ostatní mezinárodní dohody v této oblasti bilaterální partnerské dohody budou pokračovat, bude váš výbor podrobně sledovat a váš parlament tomu věnovat dostatečnou pozornost. Děkuji za slovo. Děkujeme, pane velvyslanče, říká pan předseda, paní kolegyně Jakolíno má slovo. Pan kolega Jakolíno, děkuji za slovo, pane předsedo. Pozorně jsem si vyslechl vystoupení pana velvyslance V loňském roce jsme několikrát požádali o jeho přítomnost v našem výboru. Snažili jsme se ho přemluvit k návštěvě, konečně se nám to povedlo a proto bych to, to chtěl využít. Ano, ochrana Eh, základních lidských práv, pokrok v této oblasti, to vnímám velice kladně. Miliony lidí, kteří se vymanili z chudoby a představují střední vrstvu. Víme, jakým způsobem Brazílie opravdu byla na takové téměř sinusoidě ekonomické, víme, jakým způsobem probíhalo, probíhal vývoj v této oblasti. Já zastupuji Itálii v Evropské unii a tento vývoj v Brazílii, poslední vývoj mě velice těší. Ano, vízová povinnost, teror, boj proti terorismu, bez, mm, pocit bezpečnosti a tak dále. Všechny tyto základní hodnoty. Ehm, dále je to činnost nevládních organizací, záležitost, která je spojená s spravedlností, všechny ty věci, které jsou spojeny s vaším systémem eh, zadržování, vězenský systém, cely, které by měly Eh, mít maximum 16 lidí, údajně jsou tam, je tam no, často více než 100 lidí v těchto prostorách, pokud je to skutečně pravda, tak to jsou skutečně, to jsou podle mého názoru šílené podmínky. Dále je zde eh, záležitost mm, boje proti teroristům. Údajně došlo například k tomu, že byli odsouzeni dvakrát, že jsou drženi v těchto nelidských podmínkách. Eh, možná by měli mít možnost um, uh, pobývat v jiném typu zařízení. Podmínky uh, vazby by měly být rovněž důstojnými podmínkami, podle mého názoru. Dále je zde mm, obecná snaha spolupracovat. Evropský parlament před několika měsíci schválil zásadní dohody v tomto ohledu, pokud je o reciproční uh, uspořádání vízové povinnosti. Vy jste hovořil o tom, že není potřeba kriminalizovat nezákonné eh, migranty, ovšem mm, ano, asi byste mohl říci, že mm, je zde veliký počet eh, cizinců, kteří například žijí v Brazílii, například Italové, eh, mm, výrobním odvětví nebo v jiných oblastech. Rád bych se zeptal, proč eh, jste nevzali v potaz tyto eh, opravdu konkrétní příklady. Pan Batista, při vydání tohoto člověka, eh, když se vrátil na evropský kontinent, tak se mělo to být do Francie, možná, že tam mělo dojít k zamítnutí víz. víz. To znamená, ptám se, jak vypadá toto reciproční uspořádání, když, řekněme, došlo k nějakému trestnému činu, který eh, v podstatě by měl spadat po tuto oblast, nějaká vzájemná důvěra, eh, například právě tento příklad Batisty, Cesare Batista, eh, mm, jakým způsobem to probíhá, nebo pane velvyslanče, spravedlnost podle mého názoru byste měla být prosazena, ovšem um, už 30 let se, se nedaří uh, udělat spravedlnosti dost. A já se chci zeptat, možná je to i otázka pro Mezinárodní uh, trestní tribunál, ta spolupráce, kterou vaše strana chce dosáhnout, my bychom ji chtěli vidět, uh, tak v podstatě v tomto konkrétním případě, kdy mělo dojít k vydání tohoto člověka, nebyla uh, implementována. A další věc, pane velvyslanče, uh, Eh, víza, evropští občané, francouzští občané mají právo na, teda získat víza na určité konkrétní období u Italu je to jinak. U nás mm, právě v důsledku tohoto případu Cesare Batisty došlo ke zhoršení eh, této situace nebo vůči Italům. Možná i my bychom měli být možnost 91 Další pan kolega, ano, děkuji, děkuji za slova, děkuji pane velvyslanče za to, že jsi mezi nás přišel v to pozdní hodinu do našeho výboru. Rád bych se, ano, pokud je o liberalizaci dá do dohodu v této oblasti, vy jste se zmínil o eh, tomto tématu ve vašem úvodním slovu. Ano, je zde situace takzvané nerecipročního přístupu těch čtyř zemí Malta, Kypr, Estonsko a Lotyšsko. Moje země Malta je právě jednou z těchto čtyř zemí, kde to neplatí. To znamená, že pro mm, občany Brazílie na to, aby navštívili toto čtyři země, nemusí, nepotřebují víza. Ovšem, to, aby naši občané z těchto čtyř zemí mohli navštívit Brazílii, potřebují vízum. Došlo k určité dohodě, vy jste se o tom zmínil zmínil. A tato dohoda byla ratifikována tímto naším parlamentem v únoru letošního roku na základě informací, které mám k dispozici. Zatím to vypadá, že tato dohoda nebyla ratifikována brazilskou, ehm, brazilským ehm, parlamentem. Pokud jde o naše nebo občany, kteří prostě bez nějakého ehm, specifického typu výzvy chtěli navštívit nebo eh, pasu navštívit. Čili to znamená, že opravdu je to posunuje, neustále to vytváří určitý zmatek, eh, je to nereciproční záležitost, mnoho občanů těchto zemí mají pocit, že tato liberalizace dát sice funguje, že v podstatě mohou eh, cestovat do Brazílie a najednou zjistí, že nemají víza a že v podstatě by tyto běžné občany museli poslat zpátky. Dokonce se to stalo i e, lidem z mého volebního okresku. Proto se chci zeptat, zda e, je to pravda, zda skutečně ještě nedošlo k ratifikaci na straně vašich brazilských orgánů a pokud je tomu skutečně, e, tak kdy bychom mohli očekávat ratifikaci této dohody, tak abychom zajistili Ehm, liberalizaci víz na recipročním základě, která by teda platila skutečně recipročně pro vždy. Děkujeme, paní Gonc má slovo. Děkuji za slovo. Já jsem rovněž chtěla položit otázku, kterou již položil pan Busutil. Vy jste se zmínil o těch čtyřech zemí, kde teda ještě nedošlo k dokončení jednání ohledně ehm, vízové liberalizace nebo teda tohoto vízového režimu. Já jsem se chtěla zeptat, proč, proč, jak je nám problém ratifikace této dohody a proč skutečně tyto opravdu čtyři země eh, nemají ehm, tento vztah zatím eh, k dispozici, proč tento problém není s jinými zeměmi. Asi by nám to pomohlo, abychom trošku pochopili ty obtíže, které to představuje. To by nám všem jistě pomohlo. Děkujeme a pan Taváreš má slovo. Děkuji za slovo, eh, pane eh, předsedo, vážený pane velvyslanče. S velikým potěšením eh, vás zde vítáme. Já no jsem nesmírně rád, že Brazílie je zde zastoupena v našem výboru. Tímto způsobem Brazílie je země, se kterou já spolupracuji na akademické půdě mm, ke které cítím veliké přátelství. To mm, pro mě velice, velice významné. V posledních několika letech jsem měl možnost podívat se na ekonomickou transformaci vaší země, měl jsem možnost sledovat sociální transformaci ve vaší zemi, měl jsem možnost se podívat na oblast eh, eh, mm, mm, osobních občanských svobod a tak dále, oblast eh, justice, mám veliké zkušenosti v této oblasti Vidíme zde konkrétní příklady, vidíme zde konkrétní výsledky. Vidíme um, ovšem mm, například um, to, že v některých um, bohužel dochází k určité preferenci konkrétních osob, především na úrovni výkonné moci. My jsme několikrát um, na různých schůzkách, různých možností, například na m 20 v, v Kán, hovořili jsme o možnosti spolupráce s Brazílií, jakým způsobem efektivně postupovat v tomto ohledu, jakým způsobem, řekněme, realizovat určitý fond, stabilizační fond, finanční fond a já bych si velice přál, aby Evropský parlament sledoval všechny tyto záležitosti, tyto problémy, protože to představuje určitá možná rizika, eh, určitá rizika, která by se mohla vyvstát v této oblasti, například právě aféra eh, Batisty to vyvolalo bilaterální dohodu mezi Itálií, Brazílií. Evropský parlament reagoval eh, v tomto ohledu. Ovšem reakce ze strany Evropské unie v podstatě byla omezena, protože v podstatě eh, tam, tam došlo pouze k tomuto bilaterálnímu eh, vztahu, bilaterální dohodě s Itálií, to znamená s jedním členským státem Evropská unie měla trochu svázané ruce, především um, došlo k této spolupráci na základě systému spravedlnosti mezi těmito dvěma státy. Ovšem je zde mnoho jiných příkladů Evropanů, eh, kteří byli vydáni mm, do Brazílie, například jeden portugalský bývalý poslanec, kterého v Brazílii si vyžádali tímto způsobem eh, ano, uh, Lusofon, to, jsou, to znamená tyto uh, eh, portugalské mluvící země, které se mají určitou dohodu. Ovšem, nemáme tuto dohodu na úrovni Evropské unie. Pra, právě proto si, hm, se ptám, zda by nebylo lepší, abychom tuto praxi, pokud jde o vydávání občanů, abychom to vyřešili na celoevropské úrovni. Další záležitost imigrace, vy už jste se o tom zmínil, pane uh, velvyslanče. Ano, dochází k určitému zvratu v těchto migračních tocích, to se, se o tom, to je hm, pravda. Uh, naše veřejnost nebo nebo vůbec my, kteří zastupujeme eh, mm, eh, evropské občany, si musíme uvědomit, že je to, že je to realita. Čím dál tím více Evropanů odchází do Brazílie, než Brazilců, kteří přicházejí do Evropské unie. Je zde mnoho, mm, sice mm, je například i mnoho migrantů brazilských, kteří se vrací zpátky do Brazílie eh, dobrovolně v rámci různých programů, mezinárodních organizací z, z Irska, Portugalska, jiných zemí a tak dále. Vidíme, že eh, opravdu dochází k tomuto eh, opačnému, eh, opačnému toku těchto migrantů, to znamená Brazilci, kteří mají možnost tohoto návratu do své země. A další věc, například evropské země, Portugalsko, Španělsko, podstatě vidí, že, že Brazílie je takovou destinací, destinací mnoha Evropanů, mnoha k, vysoce kvalifikovaných lidí, Evropanů, kteří mají vysokoškolské vzdělání v oblasti architektury, žurnalistiky, jiných oblastí dochází k výměně na akademické úrovni vědeckých pracovníků mezi těmito zeměmi a možná by bylo dobré, řekněme tomu, udělit určitý rámec tomuto novému fenoménu tak aby došlo k určitému útomu to, té, toho politického tlaku, protože v podstatě zde máme čím dál tím méně Brazilců, kteří přichází do Evropské unie. Možná bychom mohli mít určitý společný rámec, celoevropský rámec v tomto ohledu. A jelikož už hovořím velice dlouze, dovolte ještě několik drobných otázek, pane velvyslanče. Společné aktivity v oblasti boje proti korupci mezi Evropskou unii a Brazílií, dále je to praní špinavých peněz, Rád bych se zeptal, jaké jsou nové kroky nebo nové aktivity, které by mohla Brazílie nabídnout v tomto ohledu a mm, pokud jsem to pochopil, pokud jsem poslouchal správně, nehovořil jste o um, sexuální cestovním ruchu turistice v tomto ohledu, zda máte nějaké konkrétní kroky, tam to je další věc, nesmíme zapomínat na to, že Dále je to záležitost eh, ochrany osobních údajů cestujících, která musí eh, vzít v potaz soukromí cestujících, evropských eh, cestujících a tak dále. Čili než se budeme věnovat vůbec této diskuzi, možná bychom ano, jelikož právě dochází k tomuto zvrácen, nebo tomuto, tomuto opačnému toku těchto migrantů spíše do, do, do Brazílie. Možná bychom měli postupovat trošku jinak než se, se, se Spojenými státy. My jsme tam měli takovou Um, částečnou dohodu, možná bychom měli v, využít rámcovou dohodu ochrany údajů cestujících, možná bychom měli spíše přistoupit k této problematice z pozitivního úhlu, tak abychom zajistili respekt pro tato, tyto údaje cestujících v obou směrech. Děkujeme. Moc krát děkuji. já bych vám chtěla moc krát poděkovat za to, že jste přišel dnes večer do našeho výboru. Já znám velmi dobře Brazílii, sama jsem tam několikrát byla a vím, že je to velmi přívětivá země vůči návštěvníkům. Určitě bychom se od vás mohli poučit také v takových oblastech, jako je například mír. Já za sebe tedy mohu říci, že Brazílii velmi obdivuji. Vaše prezentace byla velmi zajímavá. Mluvil jste jasně o tom, že boj proti terorismu je vaše globální strategie, mluvil jste také o dodržování lidských práv a také o tom, že podporujete veškeré úmluvy, eh, které se zabývají bojem proti terorismu. Já jsem ze Španělska a Španělsko bylo terčem teroristických útoků, proto z tohoto hlediska mě tato oblast velmi zajímá. Itálie samozřejmě je také velmi citlivá na toto téma, stejně jako určitě všichni víme. Víme právě také, že ta záležitost Batista je jedna z nejkrvavějších záležitostí vůbec. 14-letý chlapec skončil de facto na vozíku. A lidé, kteří za to nesou odpovědnost, nebyli odsouzeni ani na jeden jediný den ve vězení. Já věřím v dobrou vůli Brazílie, přesto byste možná mohl se pokusit vysvětlit nevysvětlitelné. Jak je možné, že země, která chápe terorismus jako e, zásadní problém, země, která je tak střícná vůči e, turistům a ostatním návštěvníkům, může zároveň být tak střícná vůči takovým teroristům, jako je právě e, Batista. Vy máte prostě na svém území e, zločince, který by měl za své činy platit v Itálii. Nechci vás tím v žádném případě urazit, ale obávám se, že v této chvíli nevidím politickou vůli k vyřešení tohoto problému. Faktem je, že skutečnosti a činy neodpovídají tomu, co říkáte a já bych byl rád, kdybyste to mohli vysvětlit. A nyní samozřejmě bude mít jeho excelence možnost reagovat na připomínky. Samozřejmě několik eh, řečníků mluvilo právě o tom, přípravě, o tom případu Batista. Pane eh, velvyslanče, prosím, máte slovo. Já bych ze všeho nejdříve chtěl poděkovat eh, za jednotlivé připomínky a otázky, které zde zazněly. A samozřejmě jsem si vědom toho, že se hodně řečníků eh, vztahovalo právě na ten případ Batisty. Eh, já jakožto velvyslanec musím konstatovat, že toto je bilaterální otázka mezi Itálií a Brazílií a Evropská komise se na to dívá stejně. To je tedy první připomínka k tomuto problému. Za druhé, Mm. Jak Brazílie, tak státy Evropské unie mají existující a fungující demokracii, své předpisy a zákony a v takovémto případě první, co musí být uděláno, je respektování svrchovaného rozhodnutí příslušného státu. Není toto jediný případ, kdy byla podána žádost Itálie o vydání Brazílie v jednom případě například žádala, aby byl vydán do Brazílie Salvator Cachora právě z Itálie. On žil v Itálii, ale pátrala po něm Braz, pátrali po něm brazilské úřady, nicméně Itálie jej nevydala do Brazílie. V roce 2008 konečně k vydání došlo a na základě takovéhoto rozhodnutí se rozhodl eh, rozhodla tato osobnost vycestovat do, Manoka, do Monaka a tam na základě evropského zatyťače byl eh, zadržen. Dalším případem je americký občan, který byl eh, právo mocně odmo- odsouzen za vraždu v Brazílii, ale ani tato osoba nebyla portugalskými úřady vydána do Brazílie. Podle zpráv z tisku získala tato osoba například portugalské občanství a také zcela nové jméno. Tyto dva příklady poukazují na jednu podstatnou záležitost, tedy, že se jedná o bilaterální záležitost, kterou musí řešit Brazílie a Itálie a netýká se to Evropské unie. Tyto dva případy ale také poukazují na to, že různé strany vidí s jednu problematiku z odlišného hlu pohledu. Brazílie, Itálie, Španělsko, všichni máme právní systémy, které, v rámci kterých se pohybujeme a jsme přesvědčeni o tom, že rozhodnutí těchto právních systémů musí být respektováno. To je k tomuto tématu z mé strany vše. Nyní k další tematické oblasti a to jsou víza. Já jsem hned na začátku říkal, proč chceme eh, dosáhnout dohody v této oblasti. Když jsme se dozvěděli, že tyto čtyři země umožňují brazilským občanům bezvízový vstup, snažili jsme se s těmito čtyřmi zeměmi uzavřít obdobnou do dohodu. Já, když jsem na konci roku 2008 odešel z Brazílie do Evropské komise, Pokusil jsem se s těmito čtyřmi zeměmi vyjednat bilaterální dohodu, podobně jako to již máme s většinou ostatních zemí. Nicméně bylo mi řečeno, že v důsledku integračního procesu již Evropská komise nemá kompetenci jednat jménem těchto zemí. Budou totiž uzavírány eh, jednotné dohody na úrovni e, eh, Evropské unie s dvěma výjimkami. Jedna z nich je například Spojené království. Druhá eh, výjimka je Irsko. Tyto dohody Ovšem také musí respektovat bezvízový styk eh, takových bilaterálních dohod, které již v té době existovaly. To znamená, existující dohody platí, eh, týkající se pobytu maximálně tři měsíce s možností prodloužení o další tři měsíce. Tento proces byl poměrně zlouhavý. Všichni víme, že je to velmi složitá záležitost a v našem případě jsme poprvé dojednali takovouto dohodu a to z důvodu, které jsem právě vysvětlil. Nám se nakonec tedy podařilo dohodnout nebo uzavřít ta vyjednávání a na summitu EU Brazílie loni v, ledn, v létě z interních důvodů na straně Evropy nebylo toto možné udělat, protože tam byly jakési eh, překladatelské a procesní překážky a tak dále. Nicméně došlo k podpisu to, eh, té úmluvy, to bylo na konci loňského roku, což bylo v době, kdy v Brazílii probíhaly také volby. Proto nebylo jednoduché tehdy v brazilském parlamentu podrobit eh, tuto záležitost detailnímu eh, proskoumání. Ale na druhou stranu tato dohoda již vstoupila v účinnost. To se týkalo diplomatických eh, pasů nebo služebních pasů. Ten, tato dohoda tedy byla sice již v účinnosti, ale nezískala zelenou od brazilského parlamentu. Já nechci předbíhat, nevím, jak se tyto věci budou vyvíjet, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že čím dříve se nám podaří toto záležitost uzavřít, tím bude lépe to pro všechny. S tímto cílem na tom také pracujeme. Chceme dosáhnout toho, aby tato situace eh, se eh, dostala do normálních kolejí, do všednodenního provozu. A ještě bych eh, reagoval na to, co říkal pan Taváreš. Vy jste mluvil o tom, že bychom v různých oblastech měli uzavřít nové dohody. Vy jste mluvil o celé řadě oblastí, například o migraci, o takzvanou sexuální turistiku. a o jiných oblastech. Takováto možnost by samozřejmě musela být eh, analyzována na obou stranách. Já v současné chvíli nemám dostatečné znalosti o tom, abych mohl konstatovat bližší eh, těmto věcem. Eh, nevím ani, jakým způsobem tyto iniciativy posuzují například zástupci Evropské komise. Evropská komise se na nás například neobrátila s tím, že by chtěla v těchto oblastech uzavírat dohody. Já jsem se pokusil uvést také jeden příklad, eh, který se týká například těch migračních toků. To je problém, který řešíme v kontextu přistěhovalců, ale také vystěhovalců. Brazilští státní příslušníci v 80. a 90. letech se vraceli do Brazílie. Bylo to často například eh, doktoři nebo zubaři. A také tito Brazilci, kteří šli například do Portugalska, neměli vždycky jednoduchou situaci, eh, když hledali práci, protože například neodpovíd, ne, nesplňovali eh, administrativní požadavky přijímajícího členského státu. Šlo například o jisté ontologické kurzy, které byly předpokladem eh, studia v Portugalsku. V Portugalsku je to u zubařů tak, že nejprve studujete lékařství a potom se specializujete jako zubař. V Brazílii to funguje trošku odlišně. My máme samozřejmě na Portugalsko úzké vazby, a díky tomu se nám tento problém také podařil vysadit. A dnes je ta situace opačná. To jsou to právě Portugalci, kteří chtějí pracovat v Brazílii. Portugalci, co studovali v Portugalsku, přijdou do Brazílie a zjistí, že jejich kvalifikace nesplňuje požadavky brazilského systému. My se v takovémto případě opět snažíme najít řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany. A to řešení, které by tedy odstranilo problémy, které dneska e, tito lidé pociťují. Pokud tedy jde o nové dohody, je potřeba nejprve důkladně analyzovat tyto oblasti na obou stranách. V současné chvíli ovšem zatím neprobíhají žádné konzultace mezi oběma stranami, které by mohly vést k uzavření nových dohod. I v tomto případě není tedy mnoho, co bych k tomu mohl ještě doplnit. Moc krát děkuji, pane velvyslanče, za to, že jste navštívil náš výbor, že jste tedy přijal naši pozvánku a moc krát také děkuji za to, že jste nám vysvětlil některé oblasti, na které jsme se ptali. Ještě jedna otázka a to se týká těch turistických víz. Je zde tedy situace, že Brazílie posuzuje situaci v jednotlivých členských státech různě a kvůli tomu má odlišnou vízovou politiku? Já jsem vás teď poslouchal italsky, já jsem dlouho učil italsky, takže se vám rozuměl a snažím se tedy poslouchat italštinu napřímo. Nevím ale, jestli jsem rozuměl naprosto všemu úplně přesně. Přesto tedy eh, se asi spolehnu na tlumočení a vezmu si sluchátka. I visti turistici nei confronti degli italiani sono ridotti a 90 Já jsem říkal o tom, že Italové musí mít turistická víza pouze na 90 dní. Mohl byste k tomu něco říct? Ne, tak to není. Vztahy mezi Brazílií a Itálií jsou neobvykle hluboké a obsáhlé. Více jak 30 milionů brazilských občanů může požádat o italské občanství. Někteří to již udělali, závisí zejména na rodinných vazbách, zda mají například eh, předky v Itálii, ať už jsou to rodiče, prarodiče eh, či eh, jiné rodinné příslušníky. Víza pro krátkodobý pobyt podléhají pravidlům, která jsou specifikována v úmluvě mezi Itálií a Brazílií. To je tedy umluva, která byla bilaterálně podepsána, jak již jsem o tom mluvil, a tam se počítá s 90-denní lhůtou s tím, že je možnost prodloužit tato víza o dalších 90 dní. Toto platí pro všechny občany EU. My jsme loni podepsali další dvě usnesení která počítají právě s takovýmto režimem. Nyní Brazílie počítá s tím, že prodloužení bude možné u vybraných evropských zemí. Nevím, jestli je něco takového důležité kvůli evropským e, ustanovením, že například e, musí občané po 90 dnech e, území opustit a pak se vrátí a můžou zůstat dalších 90 dní Každopádně existuje zde ta možnost eh, pobývat celkem po dobu 180 dní. V případě, že by mělo dojít k překročení této lhůty 180 dní, znamenalo by to, že se na příslušnou osobu bude vztahovat eh, jiná úmluva. Například, kdyby tato osoba chtěla eh, v na území pracovat, potom by opravdu se nejednalo o to turistické vízum, které počítá 90 plus 90, ale jednalo by se o jiný typ víza. Například máme-li někoho, kdo by chtěl v zemi pobývat delší dobu, potom předloží žádost o specifické výzum, protože se počítá s tím, že v, cíl, v dané zemi zůstane právě déle než těch 180 dní která, které jsou pokryty právě touto umluvou 90 plus 90. Od 1. července ovšem je, zdá se, že situace je trošku odlišná, protože Italové, kteří žádají od 1. 7 eh, Eh, o víza do Brazílie dostanou na vízum razítko neprodlužitelné. Budu tady věřit tomu, co jste vyříkal. Očividně situace nebo informace, které mám já, se liší od toho, co máte vy. Vy říkáte, že je tam tedy 90 plus 90. Možná to tak tedy opravdu je. A mám ještě jeden zcela poslední bod. Já bych chtěl poděkovat eh, panu velvyslancovi a ostatním my jsme byli konec konců také na cestě v Sicílii, kde jsme se eh, zúčastnili návštěvy do utečeneckých táborů. A lidé, se kterými jsme se tam setkali, eh, jejich příběhy, které jsme si vyslechli, vyslechli jsou pravda dosti eh, odlišné od případů Batisty a chci snad k tomu dodat jenom to, že i nadále se o Batistovi mluví jako o uprchlíkovi, zatímco naprosto bez obalu je to zločinec na útěku. Doufám, že se budeme moci spolehnout na to, že v rámci bilaterální dohody dospějeme rychlého a efektivního řešení. Prosím, pane velvyslanče. E, ne, já už myslím, že jsem vyčerpal vše, co jsem říci chtěl což znamená, že jsme dospěli ke konci tohoto zasedání. Omlouváme se za spoždění. Děkuji. Now, <clears throat> if we may please... Tak a teď, dámy a pánové, budeme pokračovat, navážeme schůzí koordinátorů. Um,